Let's start our afternoon session. Milí kolegové, začneme tedy s naším odpoledním programem a předtím, než se dostaneme k prvnímu bodu dnešního odpoledního pořadu jednání, tak bych je rádo přivítala pana Eduarda Raula Heliga, který nahrazuje pana Busuje z ALDE a opravdu si těšíme na naší společnou spolupráci a doufáme, že vás také bude práce v tomto výboru těšit. A teď se tady dostáváme k bodu 10 a 11. Jde o zavedení palubního systému e-call v motorových vozidlech a také o zavedení interoperabilní služby e-call v celé EU, což vlastně je opravdu velkou platí pro bezpečnost všech uživatelů motorových eh, vozidel a Evropský parlament se tomuto tématu věnuje již velmi dlouho a velmi dlouho zdůrazňuje jeho důležitost. To znamená, že tady už se dostáváme opravdu k velmi konkrétním prvkům a věcem. A v první řadě bych dala ráda slovo paní zpravodajce, paní Olze Sehnalové. Máte slovo. Odpoledne a děkuji paní předsedající za slovo Eh, já jsem opravdu ráda že se na půdě tohoto výboru můžeme opět zabývat eh, systémem automatizovaného tísňového volání při dopravních nehodách eh, takzvaným ecallem. jedním dechem musím dodat slovo konečně protože evropský parlament dlouhodobě patří mezi hlavní podporovatele zavedení systému ecall a opakovaně jsme poukazovali na dosavadní prodlevy a nedostatečný pokrok při dobrovolném zavádění systému ráda bych připomněla že v červenci loňského roku jsme velkou většinou v usnesení vyjádřili požadavek aby se systém ecall stal veřejnou službou tísňového volání která bude využívat tísňovou linku one hundred and twelve bude poskytována zdarma a ku prospěchu všech řidičů v evropě bez ohledu na značku jejich vozidla poukázali jsme na skutečnost že přijetí regulačních opatření za účelem povinného zavedení systému ecall je v současnosti jedinou možností jak dosáhnout všech pozitivních dopadů a vyzvali jsme komisi aby předložila návrh s cílem zajistit do roku two thousand and fifteen ve všech nových typově schválených vozidlech a ve všech členských státech povinné zavedení veřejného systému ecall využívajícího linku tísňového volání one hundred and twelve Zpráva, na které jsem měla příležitost pracovat jako zpravodajka našeho výboru eh, spolu s kolegou Kochem, eh, který je mimo jiné tady eh, přítomen a jsem tomu velice ráda z výboru pro dopravu, získala na plénu drtivou podporu a vyslali jsme jasný signál, že dobrovolný přístup, jak je po více než deseti letech patrné, nefunguje a evropští občané tak nemohou těžit z výhod ecallu a to především s ohledem na, na ochranu zdraví a lidských životů. u přínosů systému se na chvíli zastavme. nejedná se totiž eh, v uvozovkách jen o snazší rychlejší automatickou a ověřenou identifikaci místa dopravní nehody vedoucí ke snížení počtu úmrtí a smrtelných zranění a jejich následků v silničním provozu mezi další výhody patří rychlejší přijetí opatření pro přesměrování dopravního proudu minimalizace dopravních kongescí usnadnění práce záchranářských složek eliminace jazykové bariéry ale také potenciál zvýšení konkurenceschopnosti evropského průmyslu. navrhované právní předpisy tedy nařízení a rozhodnutí které komise představila letos v červnu povedou k tomu že od října two thousand and fifteen budou všechny nové modely osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel vybaveny ecallem a že bude vytvořena potřebná infrastruktura k řádnému přijímání a vyřizování eh, takových telefonátů ve střediscích tísňového volání což zajistí kompatibilitu interoperabilitu a kontinuitu této služby v celé evropské unii oceňuji proto že návrhy komise jsou v souladu s tím co jsme jako evropský parlament požadovali. jsem přesvědčena že bychom měli jednoznačně podpořit myšlenku zavedení systému s cílem poskytnout evropským občanům všechny jeho nezpochybnitelné výhody. abychom toho dosáhli je nutné dodržet minimální společné evropské standardy které zaručí funkčnost tohoto systému napříč celou evropou. jakákoliv zdržovací taktika již z mého pohledu není více omluvitelná a texty bychom měli vzhledem k důležitosti tématu a blížícímu se konci současného mandátu projednávat s nejvyšší prioritou evropský parlament má v okamžiku kdy máme na stole konečně všechny nezbytné legislativní návrhy k ecallu ideální příležitost opakovaně vyjádřit svoji maximální podporu tomuto užitečnému systému a já pevně věřím že ji společně využijeme. pokud bychom tak neučinili myšlenka bezpečnostního systému jenž má odhadem zachránit až two five tisíce lidských životů ročně by mohla být definitivně pohřbena závěrem bych se zástupců komise kteří jistě dostanou slovo zeptala jak plánuje eh, vyřešit otázku technických prohlídek palubního systému což v předloženém textu nařízení postrádám. pozornost také budu určitě chtít věnovat rozsahu navrhovaných delegovaných aktů. Eh, děkuji tedy za pozornost a těším se na intenzivní spolupráci se všemi stínovými zpravodaji a také se zpravodajem rozhodnutí za výbor pro, eh, dopravu kolegou de backerem. Eh, mimo jiné jsme se s ním již sešli a naším společným zájmem je opravdu urychlené projednání obou těchto zpráv tak abychom mohli hlasovat na plénu evropského parlamentu v únoru příštího roku k tomu budou směřovat naše kroky. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Já bych ještě poprosila stínového zpravodaje, aby se vyjádřila. A poté samozřejmě všichni ostatní, takže máte slovo, prosím. Já se... Omlouvám se. Já jsem se nechtěla chtěla účastnit debaty, omlouvám se. Je tu někdo za EPP, kdo by se chtěl vyjádřit? Protože my tady v našich poznámkách nemáme celý seznam všech stínových zpravodajů. <laughs> Ja przepraszam bardzo pani przewodnicząca. To jednak ja miałam zabrać głos w imieniu. Omlouvám se, paní předsedkyně. Ne, tak to jsem opravdu byla já, kdo měl mluvit za pana Van de Kampa. Já se omlouvám, omlouvám se za celý ten zmatek. Víte, no ono se to občas stává nám všem, že jsme ztraceni a zmateni, ani nevíme, kdo jsme. Já se ještě jednou omlouvám, opravdu se ještě jednou opravdu všem omlouvám. Dámy a pánové, já bych ráda tuto chvíli pohovořila za pana Vendelkampa, který mě poprosil, abych představila jeho pozice nebo stanovisko eh, k tomuto tématu. Co se týče technologie e-call a opravdu povinné zavedení tohoto systému je velmi důležité, protože to samozřejmě sníží počet umrtí eh, a také vážných zranění na silnicích. A to je opravdu velmi důležité, protože nám opravdu všem jde v první a poslední řadě o bezpečnost společnost. Myslím si, že potenciál tohoto systému je velmi velký. Nicméně pan Van de Kamp by chtěl, abychom se věnovali jedné z výzev. Tento systém e-call může být použit používán také k poskytování dalších služeb, jako například eh, diagnózy poruch na dálku nebo dalších služeb, které mají co dočinění s údržbou vozidla. A já opravdu v tomto bodě pana stínového zpravodaje podporuji. A to mě vede k další věci. Tady by měla existovat v souvislosti s touto technologií otevřená platforma a tato technologie by měla eh, fungovat na základě samozřejmě volné, svobodné eh, hospodářské soutěže. To znamená, že všichni poskytovatele těchto služeb by měli mít možnost účastnit se této platformy. Nemůžeme se dostat do situace, kde vlastně někdo bude řídit řidiči říkat nebo nakazovat, kam má jet ve chvíli, kdy se něco stane s jeho vozidlem. Tento systém e by měl být flexibilním. Musí opravdu nabízet alternativy a alternativní eh, údržbové služby. To znamená, že řidič by měl mít možnost tedy zavolat díky tomuto palubnímu počítačovému systému a má, měl by mít možnost eh, zavolat některému tedy poskytovateli poskytovateli služeb. Eh, samozřejmě, že eh, v některých případech už jde samozřejmě za integrovaný systém, který je určitým způsobem nastaven, ale je důležité zajistit opravdu volnost, svobodnou volbu. To znamená, že tady je třeba zajistit ještě další možnost tak, aby byly nabízeny opravdu služby různých dodavatelů, tak aby si naši spotřebitelé mohli vybrat. Pan stínový zpravodaj eh, má také určité obavy v souvislosti eh, s lhůtami pro, pro provádění. Samozřejmě, že pan Mandekam chce, aby celý tento systém začal fungovat co nejdříve. Nicméně musíme být velmi up přímý. Myslíme si, že je to opravdu realistické, že v roce, 2000, v roce 2015 už to všechno bude fungovat, protože tady musíme postupovat opravdu opatrně a zajistit eh, dobré fungování, protože pokud to nebude dobře fungovat, tak to ohrozí vlastně celou službu jako takovou. Neříkám, že bychom se neměli snažit toho docílit, ale musíme být realističtí. To znamená, je třeba zamyslet se nad tím, zdali opravdu ke kompletní implementaci může dojít už v roce 2015 a dále. V tuto chvíli někteří výrobci vyrábějí již takzvaný pokročilý systém e který v podstatě by měl poskytnout eh, dodatečné informace pro, eh, pro vlastně vše, příjemce těchto, eh, těchto hovorů. To znamená informace například o počtu a umístění airbagů ve vozu a tak dále. Takže to by bylo asi za mě v tuto chvíli vše, paní předsedkyně, a ještě jednou se omlouvám za ten zmatek, který jsem způsobila na začátku. Děkuji. Děkuji. A kdo by byl tedy stínovým zpravodajem za ALDE? The, for the time being we do not tuto chvíli tedy tu není přítomný nikdo za Alde a máme tu někoho za zelené, prosím. V tuto chvíli nemohu říci, že by to bylo jaksi v první a poslední řadě jaksi naše prioritní téma, ale ještě si to všechno ujasníme. V souvislosti s tím, co říkala paní Hanzlik v tuto chvíli. My jsme ze začátku také byli velmi skeptičtí, co se týče těch lhůt, to znamená, kdy celý ten systém e, začne fungovat. Samozřejmě, že nějaký ten časový tlak je v pořádku, ale je třeba se opravdu zamyslet nad tím, o co tady jde a co chceme Samozřejmě, že nám jde o interoperabilitu. Potřebujeme samozřejmě otevřenou platformu, potřebujeme dost také informací a to si myslím, že je zcela jasné. Myslím si, že eh, si jsou toho vědomi i výrobci, kteří v tuto chvíli už tyto systémy vyrábějí. A já mám vlastně otázku na komisi, protože komise neustále zdůrazňuje, že jde o neutrální návrh. A proto já se ptám komise, do jaké míry ty již existující systémy budou moci moci být tedy součástí vozidel, nebo jakým způsobem budou zohledňováni ve vaší zprávě. Eh, A druhá otázka v souvislosti s tím, co říká paní Hanzlí. Eh, je ten časový harmonogram realistický? Myslíte si, že to zvládneme? Bude to fungovat? A komise samozřejmě by nám také mohla poskytnout informace o tom, jakým směrem se bude ubírat rada. Děkuji. Děkuji a samozřejmě dáme eh, po stínovým, eh, stínových zpravodajích eh, prostor komisi. Teď za ECR. Pan Bábel není přítomen v tuto chvíli. Je tady někdo? To comment? Yes, please. Prosím, máte slovo. Děkuji, budu velice stručný. Já jsem z výboru Trans a jsem vlastně e, stínovým zpravodajem za svou e, frakci, dobře jsem to tady poslouchal, kolegové mají pravdu. Tady se združuje několik prvků. Chceme v Evropě e, systém e-call, nebude to stát nic a a je velmi důležité, abychom opravdu dali prostor všem těm soukromým poskytovatelům a jde o to dohodnout se opravdu na tom, které informace budou eh, předávány. Budou předávány informace o krevní skupině eh, majitele vozidla či ne. To jsou ještě věci, na které se musíme dohodnout, jinak to prostě neprosadíme. Já v každém případě také eh, gratuluji paní zpravodavce za eh, tuto skvělou od, eh, odvedenou eh, práci. Ale chci říct, že pokud nezačneme opravdu vyvíjet tlak tuto chvíli, tak se to bude prodáhovat ještě další deset let. To znamená, že já opravdu doporučuji, abychom ten tlak vyvíjeli. Děkuji a když se vrátím zpátky na seznam stínových zpravodajů, tak se zdá, že z GUE tu není nikdo přítomen a e, rovněž e, dalších frakcí e, ne, takže co další členové výboru? Chce se k tomu někdo vyjádřit? Pokud ne, tak eh, tuto část diskuze uzavřu a dávám teď slovo Evropské komisi, panu Onidimu, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, děkuji, vážené poslankyně a vážení poslanci. Konečně jsme v situaci, kdy můžeme skutečně diskutovat o e, tomto návrhu na e-call. Jak si vzpomenete, je to vlastně tak trochu vaše dítě, dítě Evropského parlamentu ne jenom, že jste nám vyhrožovali, že přijdete s návrhem, ale ve zprávě, jste, e, kterou jste přijali před rokem prakticky, tak jste byli velice explicitní co do potřeby něčeho jednoduchého, něčeho, co by bylo založeno na vyzkoušené robustní technologii, co by bylo eh, skutečně nízkonákladové, hovoříme o něčem, co by mělo stát nějakých 40 euro eh, za instalaci do jednoho vozu, což není částka, eh, kterou slýcháme v této souvislosti ze všech stran. Hovořil jste také o nutnosti, aby ta služba byla veřejná, což je jediný způsob, jak zajistit, aby každý řidič napříč územím Evropské unie měl tedy možnost eh, buď manuálně Eh, vyslat eh, to volání a nebo dokonce eh, to mít systémem automatizovaného signálu během řízení. Takže my víme, že teď funguje velice dobře ten ta, ta služba tisňového volání 112 tohle se od toho odvíjí. Eh, pan Koch byl mimochodem eh, jedním z těch, kteří toto prosazovali. O čem chci hovořit? Eh, o tom, že bychom měli být neutrální. Na to byl položen důraz. Bylo řečeno ne Eh, rozhodne, nerozhodujte o technologii, která by se nemohla dále vyvíjet a nezamezujte eh, iniciativě dalších služeb s přidanou hodnotou. A v tomto smyslu si myslím, že návrh, který vám leží před eh, očima, je jiný než ten, o kterém jsme diskutovali před nějakými těmi osmi lety. V tom smyslu, že Eh, ten čip, eh, ta SIM karta, která bude vložena do každého vozu, může být využívána na e-call, ale kdyby výrobce eh, vozidla či majitel vozu se rozhodl tak takovýto, eh, takováto SIM karta může poskytovat ještě další služby s přidanou hodnotou. A další princip, který je důležitý ve smyslu toho otevření se, my bychom šli tak daleko, že bychom řekli, že bychom dali eh, na řidiče, že by si mohl tedy rozhodnout, zdali eh, bude používat ten automatizovaný hovor na linku 112, anebo že se může rozhodnout pro sofistikovanější službu, a e, je tady tedy e, zakotvena ta myšlenka svobodného výběru, ale zároveň záruka, že od října 2015 každé auto bude mít e, toto zabudováno. Toto je velmi důležité, protože je to také aspekt, který tento výbor Evropského parlamentu vždy prosazoval v tom smyslu, že nějakých 70 eh, aut v současné době jsou auta z druhé ruky a díky všemu vašemu eh, úsilí eh, tak se ještě více prodávají auta z druhé ruky přes hranice. A tady tedy bude záruka, že máte ve voze něco, co může jít s tím vozem dál, co může být tedy dále používáno. A není to něco, co je prostě pouze pouze spjato s tím prvním majitelem vozidla a tak dále. Co se týče časového harmonogramu, my se dovnímáme, že je realistický. Ten, pro, eh, ten návrh má vlastně dva pilíře. Je tam ten aspekt vozu, my tam nevidíme žádný problém pro výrobce, Eh, aby tento eh, výrobek do října 2015 dali k dispozici. Zase připomeňme si, že to nebude pro každý nový eh, vůz, ale pro každý nový model. To znamená, že tam je určité manévrovací pole a když se podíváme na ty neuvěřitelné inovace, kteří, které navrhují výrobci vozů do stávajících aut, tak tato velice tradiční robustní technologie určitě nebude problémem zaintegrovat do vozy vozidla. A e, vzhledem e, k tomu, e, čemu říkáme PSAP, to znamená centra tísňového volání, tak tam máme všechny indikace v tom smyslu, že e, ten vývoj je pozitivní. Máme členské státy jako Rumunsko či Českou republiku, které jsou již plně e, vlastně vybaveny těmito systému a další členské státy nám poskytují záruky, že e, prostě budou včas vybaveny a že se tedy ta centra tísňového volání vybaví příslušným softwarem a tak dále a tak podobně. Co se týče rady. Rada pro jednou trochu spí, takže si myslím, že to je fantastická příležitost pro Evropský parlament eh, s tímto návrhem prostě dá eh, to tlačit předu a tlačit to pozitivním směrem. Děkuji za pozornost. Já děkuji vám. Chci se zeptat, zdali má někdo nějakou další otázku, připomínku či komentář. Pokud tomu tak není, tak e, se vracím zpátky ke zpravodajce paní Olze Havl, e, Sehnalové, ale <laughs> zdá se, že jsem se nepodívala ještě všudy, takže prosím. Já jsem teď poslouchala komisi a o to, že se e, jedná o říjen 2015 jako mezní datum. To je fantastické a fascinující. Jak chcete tyto věci komunikovat? Bude se tak činit členský stát po členském státu? Bude to nějaké globální? Bude tady nějaké e, komunikační, nějaký komunikační e, nástroj? E, protože si myslím, že velice málo lidí ví o tom, že je toto navrhováno. Je to velmi dobrá iniciativa, ale měla by o ní být větší povědomí. Komisi žádám, aby reagovala. Děkuji vám za toto povzbuzení. Já bych k tomu řekl, že aspoň pro mne by bylo nejlepší, kdyby výrobci co nejrychleji toto eh, komunikovali a uvidíme tedy, eh, jak to přinese tedy ty výhody, eh, které to bude podporovat. Větší bezpečnost, rychlost v zajištění bezpečnosti, jsou tu různé možné iniciativy, které povedou k, tomu, k té větší míře osvětlování. Samozřejmě, my můžeme poskytnout určité záruky ze strany legislátora, tedy zda zachováváme ten naplánovaný harmonogram a také to, zda tedy se dodržuje ten koncept, který byl dohodnut, ale doufám tedy, že brzy budeme eh, moci vás v tomto opravdu tvrdit. Děkuji a pokud to nejsou žádné další dotazy, já bych předala opět slovo paní zpravodajce. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat eh, všem kolegům i komisi za eh, jejich poznámky a samozřejmě komisi zejména za eh, odpovědi na, na závažné dotazy, které, na které v této souvislosti padly. Já bych chtěla připomenout možná několik dat a to v souvislosti eh, s, tím, eh, s, s tou eh, realističností toho, toho návrhu nebo toho časového předpokladu my se bavíme od, o ecallu od roku 2005 na půdě evropského parlamentu takže je to opravdu dlouhá doba na to aby i automobilový průmysl mohl předvídat jakým, jakým směrem prostě uvažujeme Eh, dále bych chtěla zmínit pilotní projekt ehm, Hero, který eh, vlastně testuje v přípravné fázi připravenost jednotlivých členských států na to, eh, jak ehm, tedy jsou nebo nejsou schopny ehm, službu e-call jako veřejnou službu 112 poskytovat. Děkuji za to vyjádření, které se týká určitě hodně diskutovaného tématu a to jsou, to jsou e-cally poskytované třetími stranami Ehm, to, že v podstatě neexistuje žádný špatný ecall prostě je to, služba, ehm, která může být ehm, poskytovaná na té, v té základní rovině jako služba veřejná, ale samozřejmě ten prostor i pro další služby s přidanou hodnotou, ten tam určitě, existuje, takže eh, děkuji komisi za tohleto vyjasnění. Já se budu velmi těšit na spolupráci s kolegy, se stínovými zpravodaji a jak jsem jsem avízovala, eh, myslím si, že bychom se měli pokusit eh, tuto, eh, tuto věc dotáhnout do úspěšného konce ještě do konce našeho mandátu, takže znovu zopakuji ten svůj apel na rychlé projednání těchto, těchto zpráv. Takže ještě jednou děkuji. Um, Děkuji vám. Takže časový harmonogram ještě není výborem stanoven, to znamená, my se k tomuto tématu později vrátíme. A e, výbor, a e, samozřejmě pokud to zhrnu, projednal toto téma, to znamená dnešní diskuzi tímto uzavírám, to znamená uzavírám body 10 a 11 na pořadu jednání. A Zároveň bych chtěla požádat zástupce politických skupin, aby naléhali, aby e, členové byli vždy přítomní, protože jak se zdá, dnes postupujeme opravdu velice plynule a rychle. Bylo by dobré, kdybychom ty příslušné zodpovědné členy tu měli vždy o trošku dříve přítomny, pokud by to bylo možné. Dalším bodem našeho pořadu jednání totiž je zpráva o integrovaném trhu doručování balíků pro růst elektronického obchodu v Evropské unii a zpravodajem je Pablo Arias Echevarria. Za EPP, nicméně naplánován máme začátek debaty v 16 hodin, pan zpravodaj není přítomen a z toho důvodu budeme muset přerušit na 10 minut. Ehm, již jsme ji upozornili, eh, nicméně zřejmě je nyní v jiném výboru. Prosím, dostavte se za 10 minut a budeme pokračovat. takže budeme pokračovat v zasedání výboru máme všechny ty nezbytné zúčastněné členy již přítomny a tématem pořadu jednání integrovaný trh doručování balíků pro růst elektronického obchodu. Očekává se, že elektronický obchod bude narůstat, tak si doufáme, že toto tedy vyřeší i otázku těch nových eh, druhů poptávek v oblasti doručování balíků Spravodajem je Pablo Arias Echevarria a já vám tímto předávám slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, dobré odpoledne vám všem a děkuji za to, že jste dnes přítomní. Já bych rád v první řadě, vzhledem k tomu, že je to poprvé, kdy hovořím po letní přestávce, všechny opět přivítal. Doufám, že jste všichni znovu nabili baterie, vzhledem, že se blížíme do finiše a ten zbytek mandátu bude poměrně intenzivní. Já bych to nechtěl hovořit ze, širok, ze široka, ale myslím si také, že je důležité vyslechnout si zástupce jednotlivých eh, zástupců politických stran, co mají co říct k tomu návrhu zprávy. Pokud to zhrnu, řekl bych následující. Již eh, v červnu jsem hovořil o té hlavní linii. Já jsem tu zprávu rozdělil do takových pěti základních částí. V té první se hovoří o významu toho, že je důležité mít kvalitní doručovací služby jakožto nezbytný pilíř toho jednotného digitálního trhu. Již na, tom prvním, eh, na té první výměně názoru v červnu jsem již řekl, že eh, to online nakupování zboží je naprosto zásadní pro elektronický obchod. Pokud budeme mít dobré, přístupné a kvalitní doručovací elektronické služby, tak to bude naprosto zásadní požadavek a předpoklad pro to, abychom opravdu završili ten opravdový digitální jednotný trh. Za druhé, pokud tedy ten spotřebitel bude s, s takovým středobodem a středem pozornosti, tohoto procesu, tak to bude důležité proto, aby se navýšila zejména ta důvěra ze strany spotřebitele. A je také důležité, aby trh spotřebitelům v Evropě nabídl opravdu vysokou škálu, vysokou kvalitu um, druhu služeb, aby si zvolili to, co jim nejvíce vyhovuje. Důležité je tady také navýšit uh, důvěru a informovat naše spotřebitele o tě všech těch informací, které potřebují, kde se v jaké fázi toho procesu ta zásilka nachází, kdo ji zaslal, jaká bude cena a co mají učinit v případě, že chtějí tu zásilku vrátit, anebo v případě, jak postupovat u reklamace. Třetí část se soustředí na malé a střední podniky v Evropě, které jsou vlastně zase zásadní v tom elektronickém digitálním trhu. Jsou naším pilířem hospodářství, jsou naprosto zásadní i v těch doručovacích službách. Proto je důležité, aby měli ty nezbytné nástroje, prostřednictvím kterých eh, naplní ty požadavky spotřebitelů. Proto musíme zajistit opravdu svobodnou a fungující konkurenceschopnost. To je zase zásadní proto, aby se poskytovaly kvalitní služby a snižovaly ceny. Také je důležité skoncovat s fragmentací trhu a také dát podnikům k dispozici, které si přejí působit i přeshraničně, poskytnout tedy eh, kvalitní, levné a bezpečné zásilkové služby. Malé a střední podniky by tedy měli, eh, neměly být nějak znevýhodněny v případě právě těch přeshraničních eh, služeb. Čtvrtý blok se týká inovací a interoperabilních řešení, což je zase naprosto klíčové pro doručovací služby. Ty se musí adaptovat na ty nové požadavky digitálního trhu. A tady asi není zapotřebí nějakých zásadních legislativních změn. Um, Vyzýváme tady komisi, aby předložila nezbytná opatření ale spíše jsou to jenom takové pobídky. Nepotřebujeme nové eh, legislativní texty, je spíše zapotřebí, aby se dobře aplikovalo to, co již máme. Co je třeba učinit ze strany legislátora? Vy to, zajistit to, aby se splnily ty již existující požadavky, aby se vytvořily společné oblasti, eh, sjednotily postupy, aby se vše harmonizovalo, například co se týče označování, aby to tedy vše přinoslo ty nezbytné plody a výhody pro všechny. Tady nabízíme i určitá opatření, jak toho dosáhnout například umožnit určitou mm, smlouvu mezi doručovateli, mezi ehm, spotřebiteli, eh, zajistit splňování lhůt. Eh, nemluvíme tu o nějakém vnucování, ale spíš o navrhování řešení. Eh, přejeme si také, aby se tu navrhla určitá řešení. Existují různé iniciativy, různé postupy, například jak vysledovat zásilku, a jak sjednotit postupy u toho mm, přímo v tom bodu doručení. Naší eh, roli zde by mělo být eh, zejména to, že se zamyslíme, jak toto vše zjednodušit, jak vyřešit určité problémy. Měli bychom tedy um, ty logistické služby a zástupci sektoru povzbudit k tomu, aby i oni sami hledali určitá inovativní řešení. Vyřešit tu stávající situaci by mohla spolupráce a dialog mezi třemi odvětvími, mezi podniky, mezi spotřebiteli a mezi tedy těmi poskytovateli těch logistických a doručovacích služeb. A musím zdůraznit, že nad tímto dialogem by měly bdít právě instituce, které zajistí, že se splní ty stanovené cíle. No a to mě vede k tomu pátému poslednímu bloku, té části, tedy že je tu určitá nezbytnost dohledu, že je zapotřebí dohlížet na plněním již platných norem. A to nejen proto, aby se zajistila právní bezpečnost a aby se ukončilo s fragmentací této oblasti, ale také, aby se zajistila transparentnost a konkurenceschopnost. To jsou tedy ty hlavní pilíře zprávy. Nicméně, jak jsem již předeslal, myslím si, že hlavní prioritou toho dnešního setkání je vyslechnout si stínové zpravodaje, které, kteří zastupují jednotlivé politické strany. Již minulý týden proběhlo první zasedání na které jsme hovořili se stínovými zpravodaji. Vyměnili jsme si určité názory na určité věci. Já bych tímto chtěl poděkovat politickým skupinám, že jsou ochotny tedy toto projednávat a snažit se dosáhnout společných řešení, aby tedy v této tak důležité věci jsme pokročili vpřed a pomohli doplnit ten náš digitální jednotný trh. Děkuji za pozornost. Děkuji. Děkuji. A v tuto chvíli dávám slovo stínovým zpravodajům a v první řadě bude hovořit paní Sehnalová předsedající eh, já bych chtěla úvodem eh, toho svého příspěvku samozřejmě poděkovat eh, panu zpravodaji a to jednak za předložený návrh který považuji za velmi kvalitní tak za to že jsme měli už příležitost jej vlastně diskutovat tak jak bylo před chvílí řečeno na společném setkání stínových zpravodajů minulý týden. já ty své postřehy rozdělím do dvou cílových oblastí návrhu. první z nich se věnuje zlepšení postavení spotřebitelů v procesu doručování zásilek eh, potažmo zajištění rovných podmínek pro malé a střední podniky. S ohledem na potřeby spotřebitelů se domnívám, že pan zpravodaj předložil návrh velice kvalitní, který se zabývá většinou identifikovaných problémů. Konkrétně se jedná o zvýšení kvality poskytovaných služeb, posílení transparentnosti, snaží dostupnost a rychlost eh, či problematiku vysokých cen a považuji jej za kvalitní základ pro naši další práci jsem přesvědčena že bychom dále neměli opomenout zlepšení geografického pokrytí a přístupnosti e, doručování zásilek v odlehlých či méně osídlených oblastech. pro zvýšení kvality služeb je nutné mít fungující a efektivní možnosti řešení problémů s doručováním a proto budu chtít posílit výčet stávající legislativy v bodě, sixteen 16 o směrnici o alternativním řešení sporů která se na sektor doručování zásilek plně vztahuje konkrétnější představu na zlepšení vidím i u systému pro sledování zásilek což zohledním ve svých pozměňujících návrzích. domnívám se že se jedná o oblasti na kterých se jistě shodneme i s panem zpravodajem a dalšími kolegy e, za stejně důležité jako právě vyjmenované ne li důležitější nicméně považujeme a zde mluvím za celou skupinu socialistů a demokratů zohlednění zaměstnaneckých a sociálních aspektů v oblasti doručování zásilek v elektronickém obchodu jak ostatně sama konstatuje komise v zelené knize byť podle mého názoru příliš okrajově nejen proto že naplnění těchto podmínek má přímý vliv na kvalitu doručovatelských služeb jejichž zvýšení je naším cílem ale také proto že jako hlavní výbor máme podle mého názoru plnou zodpovědnost za komplexní uchopení problematiky rozvoje integrovaného vnitřního trhu s doručováním zásilek v této souvislosti si dovedu například představit rozpracování konceptu tzv. značky důvěry což ostatně není žádná revoluční novinka a zmiňuje ji i komise ve své veřejné konzultaci. Tato značka by byla eh, svým způsobem garantem kvality a spolehlivosti poskytovaných služeb, ale také zárukou dodržování pracovních a environmentálních standardů a umožnila by spotřebitelům vybírat na základě ověřených informací, ale také zvýšila jejich důvěru v doručování a nakupování na internetu z konzultací které jsem sama měla možnost vyslechnout také vnímám vzrůstající požadavky na zvýšení odbornosti a kvalifikace všech složek doručovatelského řetězce takže v zájmu naplnění požadavků jak spotřebitelů tak prodávajících je nezbytné podporovat vzdělávání a školení umožňující přizpůsobit se novým trendům v elektronickém obchodování věřím že společnými silami eh, tímto celostním způsobem a uchopením dosáhneme vyváženého a plnohodnotného dokumentu který povede k vytvoření konkurenceschopného a udržitelného vnitřního trhu který bude sloužit zájmům spotřebitelů podnikatelů pracovníků a potažmo tedy všech evropských občanů. děkuji a budu se těšit na spolupráci. Děkuji a v tuto chvíli má slovo Alde. Paní předsedkyně, já bych v první řadě opravdu rád poděkoval panu Echeveriovi a jsem velmi rád, že v tuto chvíli se tady zabýváme další součástí velmi důležitého balíčku, který je tak důležitý hlavně pro malé a střední podniky a spotřebitele. Myslím si, že v první řadě je opravdu třeba zajistit snížení cen za eh, toto doručování je třeba také zlepšit interoperabilitu. Je třeba si uvědomit, že celé toto je vlastně v podstatě relativně nové pro nás vnitřní trh, i když je pravda, že ta konkurence na tomto, v této oblasti se v posledních letech velmi zintenzivňovala. A samozřejmě, že i díky této konkurenci se budou i nadále prosazovat samozřejmě ty nej, ta nejinovativnější eh, řešení a je třeba je i nadále podporovat a ne ničit. A myslím si, nebo jsem velmi rád, že pan zpravodaj to vidí stejně. Komise musí samozřejmě eh, se zabývat otázkami samoregulace a to také možná prostřednictvím vytváření nových platform, v rámci níž by se mohly v podstatě setkávat zastupitele sektoru a eh, na základě které by mohly samozřejmě vytvářet společná, společné standardy například i pro označování balíků. To znamená, že komise je zodpovědná za to, aby pro celou tuto oblast vypracovala správnou úpravu. Tady hovoříme o velmi důležité záležitosti, protože i tady je třeba opravdu stanovit minimální standardy pro lhůty doručování. A pokud mi zde něco chybí, tak je to odkaz na evropské právo nákupu. To znamená opravdu smlouva mezi nebo standardy pro vztah mezi spotřebitelem a poskytovatelem služby. Myslím si, že kdybychom, kdyby to bylo nastavené, takže by se celá otázka opravdu celá zásadně vylepšila. Doufám, že i v rámci tohoto kontextu se i náš výbor touto otázkou bude ještě zabývat používat. Jinak celou tu zprávu považuji za velmi rozumnou, vyváženou a nevidím tam žádné zásadní problémy. Děkuji a ještě zelení, děkuji. I já bych velmi ráda poděkovala panu eh, zpravodajovi, protože se jedná o velmi vyváženou zprávu. A omlouvám se, že jsem se nezúčastnila jednání stínových zpravodajů, ale neznamená to, že bych si vaší zprávy nevážila. Naopak, v podstatě tam nevidím žádné zásadní problémy. Věnuji se opravdu včera všem zásadním bodům, o kterých jste hovořil vlastně už na začátku, když jste představoval svůj záměr a všechny ty body se tam opravdu odráží. Nicméně bych rád odporovala svému eh, předřečníkovi, který hovoří o tom, eh, právu na kupu. Eh, protože tady si myslím, že dochází k velkému rozporu, to znamená, že o tomto právu hovořit v tuto chvíli je příliš jaksi unáhlené. Podle mé, mých informací vím, že ve radě v tuto chvíli existují ještě velké rozpory, to znamená, že tady musíme ještě počkat na to, jak skončí vlastně ta vyjednávání. Nicméně si myslím, že je to velmi dobrá zpráva, která se zabývá těmi nejdůležitějšími body, to znamená, že děkuji. Move to ECR and Adam Děkuji a ECR. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, také rád poděkoval zpravodajovi. Myslím, že, že ten projekt e, promuje handel přes internet. Myslím si, že se to vše opravdu ubírá tím správným směrem. Je důležité podporovat internetový prodej a také vidíme, že, se tady, že jsou tady podporovány zásady volného trhu a myslím si, že e, to nepředstavuje ani žádnou jaksi příliš velkou zátěž pro malé a střední podniky. Co se týče internetového obchodu, obchodu, tak tady je třeba eh, v podstatě nastavovat ten systém tak, aby počítal pouze s těmi věcmi, které jsou nezbytné. Co se týče odstavce 16 a směrnice 83 z roku 2011, která se zabývá spotřebitelskými právy, tak tady v podstatě hovoříme o právech, které by měly, které musí být v brzké době platné. A tady jde v podstatě eh, o práva nebo v podstatě o zásady, kterých je třeba se držet ve chvíli, kdy chcete odstoupit od smlouvy. Myslím si, že celý tento, celé toto odvětví by nemělo trvat nějak, eh, trpět nějakou nadměrnou regulací. To znamená, že o jaká doporučení by mělo v tuto chvíli jít? Ve chvíli, kdybyste například chtěli zefektivnit eh, doručování zásilek, tak to je velmi důležité a je také třeba zajistit eh, navýšení kvality a pohodlí pro všechny spotřebitele. To znamená, že je třeba zajistit eh, a zpřístupnit informace, které budou už na webové stránce maloobchodníka. To znamená, že tady opět je třeba se zamyslet nad tím, kolik informací musí být zpřístupněných pro spotřebitele, tak aby to nebylo byla příliš velká zátěž pro malé a střední podniky. Nicméně si myslím, že tady se ubíráme správným směrem, nicméně je třeba se podívat, kolik toho již bylo vyřešeno v rámci té směrnice o spotřebitelských právech. Možná, že v ní také najdeme některá ustanovení, která nám budou nápomocná, tak aby například zákazníci mohli využívat bankovní účty v jiné měně ve chvíli, kdy chtějí například platit eh, za objednané zboží. Dále velmi dobrým řešením, eh, dalším dobrým řešením jsou vlastně služby, které srovnávají ceny stejných eh, výrobků od různých eh, poskytovatelů nebo prodejců. To znamená, že díky této službě vy vidíte vlastně srovnání cen pro ten stejný produkt od různých poskytovatelů, včetně ceny za doručení. My samozřejmě předložíme některé pozměňovací návrhy, ale chci říci, že se jistě budou držet té panem zpravodajem nastavené linie. Děkuji to je tedy konec našeho seznamu stínových zpravodajů. Otevírám možnost pro další. Prosím, pane kolego Kamposi, jste první. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, na úvod chtěl poděkovat Pablo Ariesovi za velice důležitou zpráci, která jde ruku v ruce s jeho předchozími pracemi, ke kterým jsem také přispěl. Ehm, byly tu zmíněny takové, takových pět hlavních obav a samozřejmě ta kvalita doručování zásilek je výsostně důležitá. Pak otázka přeshraničního obchodu v tom doručování. Tady asi se objevuje to vyjádření největší míry nedůvěry ze strany jak spotřebitelů, tak právě podniků a zejména malých a středních podniků procentuální hodnota toho přeshraničního obchodu, ta je jasně mnohem nižší než to obchodování na národní úrovni. A to je právě výsledek té vysoké nedůvěry mezi spotřebiteli i podniky. Jsou tu různé potíže, potíže řekněme fyzické, logistické, materiální, potíže při tom doručování, někdy i ty ceny za doručování dosahují až úplně absurdních cen, i když vlastně kupující a prodávající se zeměpisně nacházejí blízko, ale nacházejí se každý na jiné hranici v jiné zemi. To znamená, potřebujeme opravdu um, velice flexibilní, důvěryhodný systém, který bude schopen rychle reagovat na měnící se požadavky, který bude nabízet dostupné ceny. Trh nyní funguje dobře funguje dobře pro velké podniky, nicméně my se vlastně nemusíme znepokojovat situací velkých podniků. My máme na srdci ty malé a střední podniky a proto tedy cílem té, cíl této zprávy je velice dobrý. Pak otázka inovace. Ano, to rozhodně, pokud nabízíme tady tu škálu nabídky, jako ty um, kontejnery, ve kterých se převážejí zásilky, určitá flexibilizace toho předávání, místo předávání, vysledovatelnost eh, toho produktu, který si zakoupíte od samotného počátku nákupu, ať je to tedy jakýkoliv eh, bod, kdekoliv i v těch eh, nejodlehlejších oblastech také by bylo důležité, kdyby se vytvořily určité komparativní stránky těch stávajících doručovacích systémů. Existují různé, které si rozdělují ten globální celosvětový trh. A bylo by dobré mít tu možnost si porovnat, co nabízejí ty jednotlivé stránky, tedy hodnoty, způsoby předávání, lhůty. Z toho bychom se všichni mohli ponaučit a vlastně by to pro nás bylo transparentnější a trh by následně byl opravdu integrovaný. Já bych na závěr chtěl opravdu poblahopřát Pavlovi, je to vyrovnaná zpráva a jistě ji obohatí i ty příspěvky dalších a myslím si, že Pavlo je víceméně převezme všechny. Děkuji. Děkuji a ptám se, zdali máme ještě nějaké další zájemce o slovo. Pokud ne, tak dám znovu slovo eh, komisi. A je to teda na vás, prosím. Ano, děkuji, paní předsedkyně, děkuji všem, kteří si vzalo slovo, vzali slovo a panu zpravodajovi za velmi dobrou zprávu, rovněž stínovým zpravodajům za, vyso, za práci vysoké kvality. Ta dnešní diskuze ukázala eh, velkou míru koncensu, což je také zapříčiněno vyváženým textem zpravodaje. Z našeho pohledu mohu říct, že je skutečně dobré vidět, že parlament tady vlastně eh, dává důraz na stejná témata, na která dáváme důraz my a e, nejen to, ale i způsob, jakým ty otázky řešit, je předmětem e, značného koncensu. Bylo by jistě e, příliš předčasné tady to zaplnit nějakou excesivní legislativou a je tedy potěšitelné vidět, že je tady široký koncensus jak nad těmi tématy, tak nad způsobem jejich řešení. Máme z toho radost a těšíme se na další spolupráci předsedkyně. Chce eh, se někdo něco komise zeptat? Má někdo nějakou připomínku k Evropské komisi? Pokud tomu tak není, tak děkuji zástupci komise, zpravodajovi a všem řečníkům za jejich příspěvky k tomuto tématu. A podle eh, časového harmonogramu se pozměňovacími návrhy budeme zabývat 4. a 5. listopadu, hlasovat ve výboru Předsedkyně se opravuje. Pozměňovací návrhy posílat do 12 hodin 8. října. Pozměňovacími návrhy se budeme zabývat 4. a 5. listopadu. Hlasovat ve výboru budeme 16. a 17. prosince. Takže to je konec tohoto bodu na pořadu jednání a před námi je další bod. A je to tedy otázka bezpečnosti spotřebních výrobků, bod 13 a bod 14 dozor nad trhem s výrobky. Dohodli jsme se, že vystoupí zpravodajové k oběma zprávám jeden po druhém z kraje následně stínoví zpravodajové, poslankyně, poslanci a zástupci komise. A to z toho důvodu, že tyto dvě zprávy jsou úzce propojené. Paní Šaldemosa je na cestě na jednání výboru, takže pokud by vám to vyhovovalo, tak eh, eh, já eh, vzhledem k tomu, že mám na starosti otázku dozoru nad trhem s výrobky, začnu Eh, s úvodem k tomuto eh, textu již teď, tím získáme trochu času a pak budeme pokračovat eh, s zprávou paní Šaldemoze a se stínovými zpravodaji. Takže Dovolte, abych úvodem poděkovala už teď všem stínovým zpravodajům za velice dobrou konstruktivní práci nad eh, touto zprávou. Měli jsme společné jednání eh, dvou zpravodajů k těmto dvěma tématům a také se připojili stínoví zpravodajové. Bylo to velice konstruktivní a my se teď eh, vlastně posunujeme směrem k identifikaci pozměňovacích návrhů a po jednání tohoto dnešního našeho zasedání se pokusíme vypracovat uh, kompromisy a budeme doufat, že se tedy uh, dobereme jednomyslnosti k tomu nejdůležitějšímu, co texty obsahují. Nejprve, uh, kdybych tedy měla zmapovat ty pozměňovací návrhy k dozoru nad trhem s výrobky, tak bych řekla, že se vztahují ke čtyřem hlavním tématům, alespoň většina z nich. První eh, část se týká definic, další se zabývá prodejem online, pak eh, jsou to sankce, eh, povinnosti hospodářských subjektů a za páté to je propojené s definicemi a je to tedy Eh, otázka RAPEXu, jaký je eh, jeho cíl, jaká je jeho úloha toho registru RAPEX do budoucna. Takže k definicím. Tady musím říct, že diskuze mezi eh, námi zpravodaji a stínovými zpravodaji prostě se snaží dobrat určitého rozdílu. Zdali existuje tedy rozdíl mezi regulačním a bezpečnostním. Jsou tady určité pozměňovací návrhy, například od Pavla, iniciovat eh, rozdělení lování diferenciaci, to znamená mezi výrobky představujícími bezpečnostní riziko a regulační riziko. Koncepce rizika, definice je taková, že my jsme zohlednili do tohoto nařízení také tu neslučitelnost výrobků. A musím říct, že se mi to jeví tak, že tady ta snaha eh, dělat rozdíl eh, mezi rizikem jako rizikem bezpečností, eh, něco, co ohrožuje zdraví eh, spotřebitele a potom rizikem neslučitelnosti s regulačními požadavky. Jedna cesta ku předu by byla následující. Prostě udělat rozdíl. Buď tedy můžeme jít dál tak, že budeme definovat různá rizika, různé jejich typy, to znamená rizika bezpečnosti, rizika e, co do slučitelnosti, anebo e, to budou pouze rizika na jedné straně a na druhé straně neslučitelnost, to znamená kategorie non-compliance. Následně eh, prezentace produktu. Product Presenting Emerging Risks. Eh, to je zase něco, co se tady objevilo. Jsou tady určité pozměňovací návrhy, podle kterých eh, hrozící riziko emerging risk by se týkalo pouze neharmonizovaných výrobků protože harmonizace už ze své podstaty by pokrývala eh, ten aspekt rizika a bezpečnosti automaticky. Pokud eh, si myslíme, že eh, to emerging risk je něco, o čem zatím nevíme, že existuje, tak pak je to obtížné eh, rozdělovat eh, mezi harmonizovanými a neharmonizovanými výrobky, protože my nevíme, eh, co je emerging risk. Nevěděli jsme o něm ve chvíli, kdy jsme tedy rozdělovali výrobky na harmonizované a ne. Například tady jsou případy u hraček, kde prostě eh, ten riziko nebylo známo a nebylo regulováno směrnicí, ale byl nutný zákaz. Prostě eh, to je třeba si uvědomit. Takže právě proto eh, se zdá toto, tento rozdíl mezi harmonizovanými a neharmonizovanými produkty je trošičku obtížně proveditelný když hovoříme o rizicích. A následně ještě e, prodeje online. Tady je celá řada návrhů, především od Liquid, které aktualizují e, tu část e, prodeje online. Takže cílem celé jeho nařízení je pokrývat jak prodej online, tak další typy prodeje. Možná, že bychom mohli najít nějaké řešení, ve kterém bychom navrhli jeden bod úvodního ustanovení, eh, který by obsahoval eh, tu myšlenku, že celé eh, toto nařízení se vztahuje samozřejmě k oběma typům prodeje. To je téma, které bylo diskutováno ve vztahu e, k dalším směrnicím už dříve, takže pravděpodobně můžeme se obrátit k těmto textům a najít tam nějaký dobrý model. Další téma sankce. O tom se hovořilo poměrně obšírně. Některým se zdály ty sankce poměrně vysoké a až téměř nepřiměřené. Tady bych chtěla zdůraznit jednu věc. ta část o sankcích se týká prostě situace, kdy někdo úmyslně e, zavádí e, produkty, výrobky, které e, nesplňují compliance. Takže dokonce tam nejsou ani sankce za případnou smrt eh, spotřebitele, pokud se prokáže, že jste jednali jako eh, tedy ta druhá strana s maximální obezřetností. Takže eh, tady je to prostě vnímáno jako odstrašující opatření. A teď si myslím, že je třeba toto sladit se zněním eh, unijních antitrustových legislativních nástrojů. A to si myslím, že je velice důležité, když se jedná o zdraví bezpečnost spotřebitele a rovněž eh, eh, jde samozřejmě o rovné podmínky v rámci konkurence schopnosti, takže je třeba rozlišovat mezi úmyslným a neúmyslným poškozením bezpečnosti spotřebitele uživatelů. A když se někdo snaží umyslně škodit, aby z toho získal výhodu, tak samozřejmě tam je to úplně jiná situace a tam se na to vztahují tyto sankce, tam, kde se jedná o úmyslné zavádění na trh nebezpečných produktů. Pak jsme tady měli nějaké připomínky a také jsem já vedla diskuze s představiteli komise, když jde o povinnosti těch hospodářských subjektů. Zdá se, že je poměrně důležité se na e, tyto techničtější záležitosti ještě podívat e, e, zblízka, abychom to všechno sladili s bezpečností produktů a s dohledem. Stále ještě jsou tady určité otázky a určité povinnosti, které je nutno do textu připojit a dostáváme se do e, situace, kdy musíme také identifikovat e, tu otázku dohledu nad trhem. Jedná se o ustanovení, která se vztahují k povinnostem výrobců, kteří jsou etablováni mimo unijní území a e, mají, dejme tomu, autorizované zástupce e, na území Unie a jde o to, jaké technické, e, jaké, jaká technická dokumentace bude předkládána. Ale to všechno ještě nastane. V neposlední řadě je tady také debata o RAPEXu, zdali by se měl vztahovat k vážným rizikům či ke všem typům rizik. Osobně já tak trochu váhám, e, protože jsem se snažila naslouchat celé řadě odborníků a e, zaznamenala jsem řadu odlišných stanovisek. E, někteří si myslí, že RAPEX by se měl vztahovat pouze vážným rizikům. A e, to je docela e, častý názor, že prostě by se neměl zabývat nějakými technickými malými podrobnostmi. Ale na druhé straně e, jsem měla k dispozici celou řadu připomínek nejenom od komise, ale také od orgánů zabývajících se dohledem v různých členských státech. A tam to vypadá tak, že taková různorodost výkladu v našich členských státech, Eh, ohledně toho, co je vážné riziko, že prostě během stejného dne či týdne se stejný výrobek může odsnout eh, mimo eh, a riziko a v, v jiném případě se eh, může ocitnout na seznamu rizikových výrobků. Takže zase měli jsme dřív různá, různé typy rizik, například dlouha doba, dlouhodoba rizika, to znamená, že vás něco nezabilo hned, ale že se prostě postupně ten organismus zatěžoval nějakými eh, škodlivinami a tak dále. Takže tady prostě je eh, zapotřebí se rozhodnout, zdali tam budou zavedena všechna rizika a pokud chceme, budeme chtít vyčlenit určité typy takových těch menších eh, záležitostí, tak to budeme možná moci vyřešit, až se dostaneme k definicím a můžeme eh, se zase pak vrátit k té debatě výrobků, které představují regulační riziko a nebo eh, ty kategorie ještě nějak dále rozlišíme. Každopádně se těším na vaše připomínky a komentáře protože jde o to, abychom celý ten registr RAPEX nezatížili eh, celou řadou různých drobností, protože to by znamenalo, že by ten RAPEX vlastně ztratil tu svoji bezpečnostní eh, roli. A různé státy mají různé přístupy, je prostě zapotřebí najít nějakou rovnováhu. Takže to je z mé strany vše. Teď vám chci dát prostor eh, a než se dostaneme ke stínovým zpravodajům, tak eh, kolegyně Šaldemoz E, protože jsme měli trochu času, tak jsem si vzala slovo, věděla jsem, že jste na cestě, tak se nezlobte, že jsem začala s tou svojí zprávou. Teď je řada na vás. Děkuji. Já se omlouvám za to, že jsem přišla pozdě, protože já jsem byla v NV a hlasovala jsem. Šlo tam o lékařská zařízení a chci vám říci, že velmi mnoho našich pozměňovacích návrhů bylo uh, odsouhlaseno, tak to je dobrá zpráva. Eh, vy chcete, abych já v tuto chvíli tedy odprezentovala tu mou část a poté eh, řeknu tak ještě něco k tomu vašemu. Ano, já si myslím, že to by bylo v pořádku. To znamená, že když byste v tuto chvíli vlastně představila svou část a poté byste se věnovali zase té další části balíčku jako stínová zpravodajka. Eh, já se omluvám opravdu ještě jednou za to, že jsem přišla pozdě v první řadě. Chci říci, nebo v první řadě bych ráda poděkovala všem stínovým zpravodajům za CPRS, za to, že byli velmi otevření, za to, že jsme se opravdu všichni snažili udělat všechno pro to, aby to bylo co nejlepší, protože v první řadě samozřejmě všechno vychází z dobrých kompromisních návrhů a poté samozřejmě jde o to, aby se nám podařilo vlastně eh, tento balíček nebo v podstatě tuto služku uzavřít ještě před koncem našeho mandátu. Nebudu teď procházet detailně celou zprávu, to znamená, že to, čemu se chci v tuto chvíli věnovat, je podívat se na ty oblasti, u kterých si myslím, že bude, možná dosáhnout, dosa, bude možné dosáhnout kompromisu. A je tady takových devět oblastí, u kterých si myslím, že by bylo dobré, kdyby se nám podařilo dosáhnout nějakého zásadního kompromisu. Hovořili jsme o rozsahu působnosti, Hovořili jsme také o těch otázkách bezpečnosti v souvislosti s produkty, které používáme v oblasti služeb a já si myslím, že tady je třeba najít nějaké kompromisní návrhy, protože tady je dohoda v podstatě velmi důležitá. Musíme se dohodnout na tom, jaký bude opravdu rozsah působnosti celého tohoto návrhu. Eh, já si myslím, že budeme také schopni najít kompromisní eh, rozhodnutí v souvislosti souvislosti s těmi definicemi, to znamená hlavně u těch produktů, eh, které jsou velmi atraktivní pro děti. Eh, tady si myslím, že je také opravdu důležité najít nějaký kompromis, protože jsme o tom velmi eh, jak si intenzivně hovořili. Je třeba také hovořit o těch sankcích, a já si myslím, že tady je opravdu velmi důležité, aby existoval nějaký jasně stanovený systém, tak abychom měli nějakou páku nebo nějaký nástroj, jak jednat proti eh, podnikům a společnostem, které se v podstatě prohřešily. To znamená, že tady je třeba mít nějaký fungující mechanismus pokud a sankcí. Dále, co se týče ECE+, e tak eh, já si myslím, že spousta v podstatě z vás si uvědomuje, že to označení CE může být v podstatě v tuto chvíli matoucí a proto je třeba se na tu otázku ještě podívat tak, abychom v podstatě celý ten systém pro naše spotřebitele zjednodušili. Buď to, to zjednodušíme a vyjasníme, anebo se rozhodneme, že to stáhneme. Já si ale v každém případě myslím, že něco podniknout musíme. Myslím si, že by opravdu bylo nejlepší, kdyby se nám podařilo eh, opravdu zajistit, že toto označení bude jasné a nebude matoucím. Dále, co se týče té zásady prevence nebo preventivního principu, už jsem o tom hovořila několikrát. Eh, v podstatě několikrát jsem zdůraznila, že jsem nesouhlasila s komisí, která chtěla stáhnout tuto eh, preventivní zásadu, ale eh, už to jednou v legislativě máme a já to nemusím opakovat. Nemusím opakovat asi to, že pro mě je to opravdu velmi důležité, ale samozřejmě můžeme se dohodnout na tom, kde se o tom budeme zmiňovat, v které části textu. Dále. Eh, jaký by měl být účel celého toho nařízení? Tady mám na mysli článek 2, 5 a 6. Eh, v této souvislosti jsme obdrželi velmi mnoho pozměňovacích návrhů, to znamená, že jsem si jistá, že se nám podaří najít nějaký společný postoj. Mnoho z vás předložilo pozměňovací návrhy, které se týkaly právě těch zranitelných spotřebitelů, takže na to se také ještě podíváme a myslím si, že i tady se nám jistě podaří najít nějaké kompromisní návrhy. I já sama předložím několik, několik kompromisních návrhů, protože si myslím, že je velmi důležité, abychom tyto zranitelné spotřebitele zmínili, ale je třeba se podívat na ten způsob, co znamená kdy, kde a jak je budeme zmiňovat. A dále, co se týče těch hospodářských operátorů a jejich eh, povinností. Abych byla upřímná, pro mě je velmi důležité, abychom se opravdu drželi v podstatě souladu s tím balíčkem, protože tam už hovoříme v podstatě o povinnostech eh, operátorů, ale já vím, že někteří z vás pro tuto oblast předložili pozměňovací návrhy a já se v tuto chvíli eh, ptám, zdali by bylo možné v podstatě tady jaksi nezmírňovat tu povinnost. To znamená, abychom našli nějakou formulaci, prostřednictvím níž budou povinnosti těchto hospodářských operátorů jasné, zcela jasné, jednoznačné. Ale myslím si, že se musíme držet našich, naší zodpovědnosti vlastně, kterou už jsme jasně naznačili v tom našem balíčku týkajícím se bezpečnosti výrobku. A poslední velká oblast, kterou bych ráda zmínila, ta se vlastně váže na článek 13 a tady jde o výjimky pro určité operátory. Zase se podíváme, eh, co s tím lze udělat, ale abych byla upřímná, myslím si, že je velmi důležité, abychom byli přísní s těmito operátory. Neříkám, že je třeba jak si zvyšovat eh, nějakou zátěž administrativní pro ně, ale je třeba zajistit bezpečnost produktů, které se objeví na trhu. Ale pokud jste eh, poslouchal, pokud jste naslouchali pořádně, tak jistě víte, že jsem nezmínila vůbec článek 7 a zemi původu, protože já si myslím, že tady v podstatě žádný další kompromis není možný, žádné ústupky nejsou možné. Já samozřejmě eh, čekám s velkým napětím, eh, jak bude reagovat komise, ale myslím si, že tady v podstatě ustupovat, tady žádný prostě kompromis není možný a potom se samozřejmě můžeme myslet nad tím, zdali podpoříme komisi či ne, ale bylo, bylo velmi velmi dobré, kdyby i komise se k tomu vyjádřila, protože tady budeme potřebovat eh, nějaké označení. Ale nicméně těchto devět hlavních oblastí, eh, to jsou oblasti, které vlastně pro mě byly zcela zásadní. Já také budu v podstatě předkládat své pozměňovací návrhy. Je velmi důležité, abychom tady tu legislativu posílili, tak aby náš vnitřní trh fungoval, aby byl posílen a aby byl bezpečný. V rámci jednoho ze zasedání stínových zpravodajů jsme hovořili také o časovém harmonogramu a ráda bych to zopakovala. Je velmi důležité, abychom se drželi našeho časového harmonogramu, co se týče hlasování ve výboru a co se týče jaksi dalších vyjednávání s radou. Nicméně, proto aby se nám podařilo dosáhnout opravdu širokého a silného koncenzu, tak si myslím, že by bylo dobré, kdyby stínoví zpravodajové našli ještě termíny pro další e, schůzky. To znamená, nechci, abychom tady jaksi měnili nějaký, e, tu lhůtu pro konečné hlasování, ale myslím si, že do té doby by se stínoví zpravodajové měli setkat ještě několikrát, tak, aby se nám podařilo opravdu dosáhnout koncenzu ve všech otázkách. Děkuji. Dále, co se týče tedy co se týče MSR, tak tady si myslím, že je velmi důležité, aby existoval soulad mezi těmito dvěma právními návrhy. Nicméně, myslím si, že bychom se mohli také obrátit na právní služby, aby nám pomohli, to znamená, aby nám poradili, kde eh, vlastně by se měly ty definice nacházet, k, co se týče RAPEXu. Souhlasím s vámi. Je to trošičku složité. Je složité v podstatě najít nějaké to nejsprávnější řešení pro RAPEX. Nicméně si myslím, že je velmi důležité, abychom tady dělali jasné rozlišení mezi non-compliance a riziky. To znamená, že dokonce i ty produkty, které nejsou v souladu by mohly být součástí Rapexu, protože to má všechno dopad samozřejmě i na výrobce, protože ve chvíli, kdy uvidí název svého výrobku v Rapexu, tak možná, že vyvinou trošičku větší úsilí pro to, aby svůj výrobek zlepšili. To znamená, já si myslím, že je velmi důležité, abychom měli opravdu všechno eh, v rámci Rapexu, ale můžeme tam zapracovat nějaká rozlišení mezi těmi velkými nebo závažnými riziky a ostatní ostatními. Ale v každém případě, jak si tady je třeba to nějak rozlišovat, to znamená ty produkty, které nejsou jaksi zcela v souladu a ty, které představují zcela zásadní riziko. A myslím si, že ve chvíli, kdy tady nastane nějaký problém, tak tři, třeba si uvědomit ty povinnosti také na straně výrobců. A proto já také hovořím o těch minimálních kritériích, které, jsou, které je třeba dodržovat ve chvíli, kdy uvádíte vlastně eh, výrobky na trh. V tuto chvíli pouze 0,3% všech výrobků, které jsou uváděny na trh, jsou v podstatě eh, nějakým veřejným orgánem nebo autorizovaným orgánem kontrolovány. A já si myslím, že tady musíme to, eh, ten, tento procentuální podíl navýšit. Kromě toho Také jsem hovořila v podstatě o důležitosti té evropské databáze, protože je velmi důležité, aby naše eh, akty nebo naše právní úprava byla zcela jasná, aby byla jasná pro všechny, kterých se týká. Samozřejmě velmi důležité posílit spolupráci s celními úřady a tak dále, ale nebudu tady zacházet do, do detailů, protože myslím si, že co se týče MSR, tak tady eh, jsme v podstatě skoro na stejné cestě, nebo v podstatě zcela souhlasím eh, s vámi. Možná, že je třeba se jenom podívat ještě, jak by bylo možné zefektivnit dohled nad trhem, ale jinak s vámi souhlasím. Děkuji. A teď se podíváme tady, jak budeme dál pokračovat. Byli. Takže kteří stínoví zpravodajové tu jsou za EPP pro zprávu paní Šaldemoze, je to pan Baldassare, to znamená, můžeme začít vaším příspěvkem a poté pohovoří pan Kreutzmann. Pokud tomu tak rozumím, tak vy byste měl pohovořit k oběma zprávám. Dobře, takže vy se k tomu vyjádříte a poté se vyjádří zelení. Eh, děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat paní Šaldemoze a paní místopředsedkyni Pětikajnen za jejich eh, zprávu a za práci. Myslím si, že o těch samotných zprávách asi už nemusíme příliš hovořit. Asi by bylo lepší, kdybychom se nyní zmiňovali o těch předložených návrzích a vyjádřili tedy, jak nahlížíme na ty předložené návrhy. Uh, já osobně bych se chtěl vyjádřit již i k oblasti působnosti. Mělo by se jasně stanovit, o které výrobky se tu jedná, o které se tu nejedná, aby tu nebyly pochybnosti, aby ty pochybnosti byly zredukovány na minimum. Co se týče článku 3 a ta definice bezpečného výrobku, Tady je důležité, abychom opravdu plnili legislativu ve prospěch tedy bezpečnosti eh, pracujících a vytvořili tu určitý takový modelový produkt. Pak, co se týče článku 6 a hodnocení bezpečnosti, tady je celá řada kritérií, které by zde měly být eh, také zapracovány. Pak jsou tu určité nedostatečné definice. U článku 6 odstavce 2 tady se hovoří o úrovni eh, bezpečnosti, kterou si mohou přát spotřebitelé. Já si myslím, že to jsou tedy i určitá kritéria, která by měla být plněna ze strany eh, výrobců. Je důležité tedy vědět, jak si toto interpretují i samotní výrobci. pak určitá povinnost zachovávat dostup, eh, určité dokumenty po dobu desíti let. To si myslím, že je možná ta eh, lhůta příliš dlouhá, mohlo by se to pozměnit. Pak určité povinnosti pro distributory. Samozřejmě, že každý z nich má předem jasně stanovené úkoly, měli by je tedy plnit a nemuseli by mít povinnost vzájemně plnit to, zda ta druhá strana eh, postupuje tedy eh, podle stanovených norem. Pak určité, určité citlivé body, které zmínila paní zpravodajka, ty povinnosti vůči eh, hospodářským operátorům máme tu již stanovené z roku 2008. Tady tyto povinnosti se znovu objevují i v tomto balíčku. K tomu bylo předloženo hodně pozměňovacích návrhů a já si myslím, že bychom tedy tento text měli zachovat a neměnit ho. Co se týče té bezpečnostní sítě, tady si myslím, že legislativa Evropské unie by měla být jediným legislativním aktem, který by měli plnit výrobci. Co se týče označení CE+, Tady mám hodně pochybností, myslím si, že to může být hodně zavádějící pro naše spotřebitele. Je to riziko, že takovýchto označení budeme mít až příliš a tedy v konečném důsledku tu jenom ztrácíme čas a bude to i zatěžující pro malé a střední podniky. Co se týče toho principu obezřetnosti, tady opravdu nejsem úplně přesvědčen podstatě zopakuji to, co jsem již mnohokrát vyjádřil. Často to může vést k právní nejistotě, vzhledem k tomu, že tento princip je již dost eh, zdůrazněn v té definici bezpečného výrobku, kde se hovoří tedy i o potenciálních rizicích a předvídatelných dopadech. Co se týče sankcí, které se uplatňují v případě porušení těch bezpečnostních pravidel u výrobku, ty jsou odlišně definovány v každém z těch balíčků. Myslím si, že by měla existovat jenom jednotná reference, jednotný odkaz pro všechny výrobky, tedy že by se měly stanovit jasné sankce, například v tom balíčku, tedy dohledu nad eh, trhem a pozměňovací návrh kolegy Kreutzmana v tomto smyslu je velice příhodný. Původ tady to si myslím zase, že je velice diskutovatelné téma. Asi kolega Kreutzmann nyní bude znepokojen, nicméně není to žádné tabu. Vždyť i ve výboru INTA, ve výboru Jury a tedy asi i na INTě tento koncept programu Jurie eh, se již objevil. To by mohlo tedy zároveň usnadnit práci kontroloru nebo příslušných orgánů a zároveň tedy zajistit to, že ty nezbytné informace jsou poskytovány spotřebitelům ohledně výrobků, které si nakupují. My nemůžeme i nadále tolerovat to, že by nějaký nebezpečný výrobek eh, nebo že jeden z desíti výrobků, které cirkulují na našem trhu, nezajišťují nezbytnou bezpečnost. Samozřejmě země jako Kanada, Spojené státy, Japonsko si vynucují určité povinnosti, které mají plnit eh, jejich eh, podniky a výrobky ohledně označení původu. To znamená, máme tady článek 7, eh, který se tímto zabývá a mm, příslušné pozměňovací návrhy by měly přispět k té určité úrovni reciprocity mezi Evropskou unii a jejími mezinárodními partnery. No a na závěr bych chtěl paní zpravodajce poblahopřát za vykonanou práci. Chtěl bych zdůraznit tedy ty, no, tu skutečnost, že jsou tu samozřejmě i protichodné názory, nicméně panuje poměrně rozsáhlá zhoda, zejména ze strany těch výborů, které vypracovávaly stanovisko a doufáme, že v našem výboru toto bude jednotně, jednomyslně eh, schváleno. Děkuji panu Baldassarimu. A teď tedy pan Kreuzwald. Děkuji. Milí kolegové, kolega Helvik to vlastně všechno převezme, i když víme všichni samozřejmě, že na spoustě pozměňovacích návrhů jsme spolupracovali. To znamená, že já od této chvíle se budu soustředit pouze jen na bezpečnost produktu. Samozřejmě je třeba se podívat na ty produkty, které budou harmonizované a neharmonizované. Toto nařízení by se v podstatě mělo věnovat pouze jednem z nich, tak aby, se, aby tady nedocházelo k překrývání. To znamená, že tady už máme pokryty v ty harmonizované produkty. To znamená, že ještě jednou potřebujeme zcela jasné rozdělení mezi legislativní úpravou pro harmonizované a neharmonizované produkty. To všechno eh, zjednoduší práci i pro všechny příslušné eh, úřady. To znamená, že ve chvíli, kdy dojde k nějakému problému u jedné nebo druhé skupiny produktů, tak i úřady budou přesně vědět, eh, jakým způsobem postupovat. Co se týče označení původu, tak o tom jsme samozřejmě velmi dlouho hovořili. Bylo k tomu také vypracováno eh, vlastně hodnocení dopadů. Ale došli jsme v podstatě k tomu, že tady se eh, ničím nenavýší bezpečnost produktu, protože co se týče sledovatelnosti a eh, původu produktů, tak to jsou věci, které již jak si zcela jasně pokrývá jiná legislativa. To znamená, co se týče označení původu, které je důležité pro celní úřady, je v podstatě matoucí pro velmi mnoho spotřebitelů. A víme, že i spousta Združení a asociací spotřebitelů se vyjádřilo proti. A ještě se chci zeptat, jakým způsobem budeme schopni snížit administrativní zátěž, protože i vlastně v pondělí jsme hovořili o zátěži, která bude opět největší pro malé a střední podniky a ne pro ty velké. To znamená, že já si myslím, že i jak si s tím, co říkal můj kolega Baltazáre a to, o čem se hovořil ve výboru pro obchod, tak já si myslím, že je opravdu třeba se zaměřit na ty produkty, které jsou pro nás, pro nás zcela zásadní i z politického hlediska a toho se musíme řídit. Co se týče bezpečnosti a bezpečnosti produktů hlavně pro určité cílové skupiny, právě pro ty nejzranitelnější a děti, tak tady samozřejmě je třeba zohledňovat vyšší potřebu bezpečnosti u těchto cílových skupin. Co se ještě týče toho, eh, té zásady prevence, paní kolegyně. V oblasti životního prostředí to má smysl, protože tady můžete vyžadovat, aby byla dodržovaná udržitelnost. Ale já se ptám, jakým způsobem budou vlastně postupovat inspektoři, jakým způsobem budeme my vědět, zdali oni dodržovali tu zásadu prevence či ne, ale jak vy vlastně chcete to těm inspektorům vnutit, jakým způsobem vy jim budete dokazovat, že se v podstatě provinili ne pouze proti jaksi té bezpečnosti produktu, ale také proti zásadě prevence. Tady v podstatě můžu pouze popřát mnoho štěstí všem inspektorům a příslušným úřadům. To znamená, že tady je třeba si uvědomit také, že, eh, že existují určité tajné informace, které jsou mm, tajné pro jednotlivé podniky. To znamená, že já si myslím, že tady bychom si měli uvědomit, že by eh, se více hodily méně přísné eh, předpisy. To znamená, že hovořit o nějaké obecné povinnosti pro všechny produkty, to by všechno veslo, vedlo pouze k nadměrné administrativní zátěži. To znamená, že je třeba se podívat, na jaké produkty se zaměříme. Co se týče té lhůty, jak hovořil pan eh, kolega Baldasáre, eh, deset let, to je v každém případě velmi mnoho. Mohli bychom se podívat na možnost třeba pěti či sedmi let je třeba se podívat také na všechny informace, které produkt doprovází, to znamená informace, které najdete na webu, všechny piktogramy eh, v přiložených eh, balíčcích a tak dále. To znamená, že je třeba se podívat, jakým způsobem je to zboží označováno. Velmi často to v podstatě může vést k tomu, že vlastně importéři začnou ztrácet svou konkurenční výhodu. To znamená, že všechny informace, které potřebujeme vědět, musí být v těch eh, doprovodných informacích. Ale musíme se také uvědomit, že některé z těch informací jsou důvěrné. To znamená, že ne všechny ty informace budou moci být eh, předávány. Dále je velmi důležité, aby bylo možné jak si překontrolovat a zkontrolovat informace od výrobce a od dovozce. Nicméně, obchodníci Obchodníci mohou zodpovídat pouze za ty informace, které mají dostupné, ke kterým mají přístup. Nemůžeme od nich vyžadovat nějakou zodpovědnost za informace, ke kterým jim nebyl umožněn e, přístup. Co se týče CE+. Hovořili jsme vlastně o tom i v souvislosti se e, spotřebitelskými právy a tak dále. Dokonce i toto označení může být sfalšováno. To znamená, že nepřináší žádnou přidanou hodnotu. Znamenalo by to pouze vyšší náklady plus ještě nějakou falešnou iluzi bezpečnosti produktu. A proto si myslíme, že i tomu je třeba se vyhnout. Thank you and if you... Děkuji a pokud souhlasíte, tak předám slovo dalšímu stínovému zpravodaji Alde k této části dohledu. Prosím, pane kolego, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve chci poděkovat za velmi laskavá slova, která jste mi věnovala počátkem našeho jednání. Chci říct, že i když nezbývá do konce tohoto legislativního období víc než pár měsíců, tak můj příspěvek k legislativnímu textu, který teď v našem výboru připravujeme, bude, doufám, příspěvkem dobrým Tady totiž jde o e, některé věci, kterým e, věřím a e, chtěl bych je také pomoci dotáhnout k úspěšnému závěru. Jde o lepší legislativu pro nás, pro všechny v Evropské unii. Co se týče tohoto textu nařízení o dohledu nad trhy, tak eh, chci říct, že podporuji pozměňovací návrhy, které předložili kolegové eh, paní Nikolaj a pan Kreutzmann. A velmi stručně je teď uvedu, abych především zdůraznil to, co nám leží na srdci. Nejprve obecný cíl tohoto nařízení. Myslím si, že je důležité tady zdůraznit jednu věc. Pravidla, která se vztahují k dohledu nad trhem, musí být implementována naprosto rovně, ať už se jedná o jakýkoliv distribuční řetězec. To znamená, že povinnosti, které eh, mají eh, poskytovatelé, eh, těch služeb a spolupráce s kontrolem, s příslušnými kontrolními orgány musí fungovat. A teď mám na mysli eh, třeba prodej online. A teď k odpovědnosti těch orgánů pro dohled nad trhy. Podobně jako kolegové, já si myslím rovněž, že tady nejde pouze o bezpečnost potravin, kterou mají sled, pardon, výrobku, které musí sledovat, ale také eh, musí být nad dodržováním evropským norem a harmonizací. Takže tyto orgány by se měly více podílet na procesu standardizace. A ohledně efektivity tohoto legislativního vajíčku tady samozřejmě hodně závisí na rozdělení povinností mezi jednotlivými zúčastněnými stranami a v tomto směru pozměňovací návrhy v článku 8, které eh, zužují výčet dokumentů, které eh, by bylo možno vyžadovat od těch hospodářských subjektů, eh, je dobrým počinem. Takže tento pozměňovací návrh také E, hovoří o tom, že dokumenty mohou být předloženy buď v papírové podobě, anebo v elektronické podobě. A teď ke článku 9. Tady je třeba činit rozdíl mezi e, produkty, které jsou nekonformní, ale zároveň e, nejsou nebezpečné. Takže orgány musí rozhodnout, zdali jsou důvody pro tyto konkrétní výrobky, které by byly předmětem šetření a nejistého výsledku, by neměly neměla platit, neměl vstoupit do hry institut eh, hodnocení eh, rizik. Další důležité téma je společná metodologie a to, co nejdříve. Společná metodologie pro všechny členské státy a Evropská komise by takovýto proces mohla podpořit prostřednictvím těch prováděcích předpisů. A ohledně bezpečnosti, tady jsou tři kritéria, která jsou vždy při hodnocení rizik hodnoceny. Není normální, aby když ten eh, produkt respektuje legislativu a evropské normy, tak aby u takovéhoto produktu mohly určité, eh, určitá opatření být eh, přijata, protože se tady prostě něco v mezičase objevilo. To všechno vede k právní nejistotě. A co se týče zablokování některých produktů na vnějších hranicích Evropské unie, to je třeba také nějak řešit. Řešit to tak, abychom se vyhnuli tomu eh, často zbytečnému blokování těchto eh, produktů na vnějších hranicích Unie. A teď RAPEX. Myslím si, že eh, RAPEX by se měl omezit pouze na ty produkty, které vykazují nebezpečí závažného rizika pokud ten systém bude zase zahlcen příliš mnoha oznámeními, tak kapacita bude opravdu e, ohrožena. A závěrem chci říct e, pár slov k sankcím, e, tak jak se o nich hovoří ve článku 31. Navržený systém je poměrně liberální a je odvozen od toho, co vlastně je obsaženo v legislativních eh, normách antitrust a eh, kontrola konkurenceschopnosti. Takže zase musíme eh, tam vzít v úvahu, zdali se jedná o úmysl či opakovaný výskyt a zase vzít v, ohledu, v ohled další údaje, jako třeba procento realizovaných prodejů a tak dále. To je vyváženější v tom pozměňovacím návrhu, než to, co se nachází ve stávajícím textu zprávy. Takže asi tolik, zůstávám otevřený, eh, připravený diskutovat o kompromisech, o těchto otázkách i o dalších, tak abychom zajistili, zaručili, že náš, na, eh, naše nařízení bude v závěru skutečně efektivním účinným nástrojem pro dohled nad trhem. Děkuji. Děkuji. A teďko zelení. Děkuji. Já se budu snažit hovořit velmi stručně. V první řadě bych ráda poděkovala za skvělou dosavadní spolupráci. Myslím si, že ta spolupráce probíhala velmi dobře a Doufám, že tedy i naše vyjednávání s radou budou nakonec eh, úspěšná, protože to bude samozřejmě, od toho se bude odvíjet to, zda se nám podaří tuto složku ukončit ještě před koncem našeho mandátu. Nicméně myslím si, že my musíme vyslat zcela jasný eh, signál, že pro nás je velmi důležité, abychom tuto složku ukončili, ale ten signál musíme samozřejmě ještě vyslat a musíme se nad tím eh, zamyslet a musíme se dohodnout. Co se týče dohledem, co se týče tedy dohledu eh, nad eh, trhem pro mě, to bylo zcela zásadní od začátku. Já jsem chtěla, abychom od začátku celé jasně rozlišovali mezi rizikem a konformitou a říkala jsem to zcela jasně. E, to je vlastně, i vlastně e, účel RAPEXu. RAPEX musí být kontaktním místem právě pro závažná rizika, protože pokud tomu tak e, nebude, tak v podstatě začne postrádat smysl. Co se týče ale těch dalších systémů, včetně MSR, tak to jsou v podstatě systémy, které by měly být ještě dál jaksi budovány, jejich kompetence kompetence by se měly rozšiřovat tak, aby bylo zcela jasné, který systém je zodpovědný za co. Myslím si, že eh, v podstatě snažit se, eh, aby RAPEX byl zodpovědný za všechno, tak to je podle mě nesmysl. Dále, co, si, co se týče pokud a sankcí, tak já jsem to říkala už i na našem jednání, je důležité mít dobrý základ a eh, poté tedy by ten systém mohl fungovat. Ale ten dobrý základ musí fungovat. Eh, pro mě je velmi také důležité, aby tady existovala zcela jasná nezávislost ve chvíli, kdy jsou produkty uváděny eh, na trh. Protože si myslím, že je velmi zásadní, abychom eh, v podstatě opravdu kontrolovali všechny, všechny eh, produkty a ne, aby třeba produkt, který byl na nějaké výstavě už kontrolován nebyl. To nelze. Co se týče bezpečnosti produktů a a bezpečnosti eh, spotřebitelů. Hned bych se ráda obrátila na paní Šaldemose, protože s ní už v podstatě eh, spolupracujeme velmi dlouho a obě dvě jsme v podstatě nespokojené s tím, jak se komise zabývá otázkou CE+. To znamená, že ta otázka, která tady vyvstává, je, jakým způsobem můžeme opravdu komise donutit k tomu, aby v této oblasti došlo k nějakému zlepšení. A já souhlasím s vámi, že v podstatě možná jedinou jedinou eh, možností bude opravdu v tuto chvíli nějak to zapracovat do našeho projektu, tak aby v podstatě bylo jasné, že to označení CE plus může být matoucí a abychom opravdu ještě jednou zvýšili povědomí o tomto označení. Co se týče té debaty o CE+, tak eh, já s ní sympatizuji. Nicméně eh, má zkušenost hovoří eh, tak, že taková ta debata nestačí, protože když se podíváme na ty příklady z minulosti, tak vidíme, že i spousta nebezpečných produktů, u kterých vlastně bylo zjištěno nebezpečí, byla označena CE+. A samozřejmě, že tady existuje ta možnost nějaké velmi jasné, konkrétní definice, ale v tomto případě bychom museli donutit radu a komisi, aby si s náma sedla a abychom si zcela jasně stanovili, co je obsahem tohoto označení nebo jaké produkty budou moci být označovány CE+. Já si myslím, že je nespravedlivé ne, že, myslím si, že je nespravedlivé, abychom v podstatě vyžadovali v tuto chvíli zodpovědnost pouze od dovozců a výrobců a aby žádnou zodpovědnost nenesl vlastně ten úřad, který tento certifikát vydává. Takže to je jedna věc. Druhý bod, který pro mě zůstává i ústále otevřeným, je třeba vyzvat komisi k tomu, aby zajistila, že to označení CE bude zcela, zcela jasné a budou ho moci mít pouze konkrétní eh, produkty. Myslím si, že je celé jasné, že tady musíme zajistit nějakou co nejrychlejší eh, kontrolu. To znamená, že tady musí být k dispozici příslušné dokumenty. Musí to být dokumenty, se kterými kontrolní úřady budou moci eh, rychle eh, pracovat. To znamená, já jsem opravdu velmi otevřená pro tuto debatu, ale chci říci, že to řešení zatím ještě jsme nenašli. Co se týče toho označení Made in nebo Country of Origin, Origin, tak eh, tady s tím nesouhlasím, protože tady vůbec eh, jak si vysledovatelnost neposílíme, bezpečnost produktů neposílíme. Když se podíváte například na ty produkty, které mají country of origin, tak tak pojďte, řekneme si zase ten e, příklad. Čínský výrobce doveze součástky z Evropy, ne, naopak, opravuje se eh, paní řečnice. To znamená, že vy vlastně necháte dovést součástky pro výrobu toho konkrétního produktu z Číny, dovezete to z Číny, sestavíte to, smontujete to v EU a poté na to dáte ještě eh, razítko EU. A já mám jednoduše tu obavu a bojím se, že to zase všechno z troskotá kvůli radě. A proto je třeba si v tuto chvíli zcela jasně stanovit, jaké jsou eh, naše priority. Budeme opravdu bojovat zuby nechty za to, abychom v tuto chvíli tuto složku dovedli ke konci, anebo budeme se soustředit na něco jiného. Ale jak říkám, i ve chvíli, kdyby tady na to byla pouze menšina, tak budeme pokračovat i nadále. Poslední bod. Definice. Tady s tím souhlasím a nepotřebujeme zcela jasné definice. I v souvislosti s tím, co jsou vlastně průmyslové, spotřebitelské výrobky, tak tady si myslím, že je těch nejasností v komisním návrhu ještě velmi mnoho a proto se musíme nějakým způsobem dohodnout i na těch definicích. Já jsem předložila některé návrhy, které samozřejmě nejsou dokonalé, ale je třeba se nad nimi zamyslet a je důležité, abychom na tom e, dále pracovali, protože to, co nám předložila komise, jednoduše dobré není. Mm, děkuji, Nyní si vyslechneme zástupce ECR, pana Šlifox. Eh, děkuji, paní předsedkyně, také chci poděkovat eh, paní Šaldemo za dalším stínovým zpravodajům za výtečnou spolupráci. Je mi líto, že jsem si nestihl vyslechnout vaše příspěvky. Museli jste asi začít projednávat toto zasedání velice <laughs> brzy, protože jsem přišel jen asi s pětiminutovým spožděním, takže toho tu asi již hodně zaznělo. Takže otázka. Um, ochrana spotřebitele. Naše skupina měla slyšení s různými aktéry, včetně ANEK, a tam se hovořilo o, té, o, o tom označení CE+, a označení původu. A žádné z těch, o žádných z těch bodů jsme to neuzavřeli s tím, že by to mělo být do nějaké míry přínosné pro spotřebitele. Ano, mohou tam být určité přínosy, ale ne pro spotřebitele. Označení původu to není eh, ochranné, ale spíš ochranářské označení já samozřejmě na to nahlížím s otevřenou myslí. Pokud bych byl přesvědčen, že to pomáhá té vysledovatelnosti nebo oblasti bezpečnosti, tak bych to podpořil, ale já jsem došel k závěru, že to vůbec není přínosné u toho označení původu, to je naprosté ochranář, naprostý ochranářský postup. A u označení CE+, já jsem zase uh, ochoten být přesvědčen, kdybych si myslel, že to pomůže spotřebiteli. Nicméně tady ten problém je, že pokud někdo může nějakým způsobem padělat označení CE, tak může takto padělat i označení CE+. A tedy odpověď na to je vylepšit dohled nad trhem a ne vytvářet nějakou novou značku, kterou by se dosáhlo jen velice málo pokud se nyní budu věnovat tomu označení výrobku pro děti. Já myslím, že tady paní Šaldemold k tomu již vyjádřila, nebudu to opakovat, ale tak, jak je to nyní sepsáno, tak ta legislativa je problematická a my musíme najít dobré řešení, které by tedy zajistilo, že eh, ti, kteří že firma, která vytvoří například mýdlo ve tvalu dortu, tak nebude mít potom nějaké potíže. A pak ta otázka trestních sankcí, to je zase něco, co by měly stanovovat členské státy. Není pro nás proporční, abychom říkali členským státům, jaké postihy by měly vynucovat a budeme proti tomu, že by se toto nějak eh, navyšovalo. Toto by mělo být zanecháno na členských státech. Pak otázka dohledu nad trhem. Ta otázka principu obezřetnosti, to je princip, který se objevuje již ve smlouvě. Nemusí to být doplněno nějakou další legislativou, jenom protože to někomu líbí. Je tu celá řada odkazů ve smlouvách o různých principech, proč je znovu taky nepřepisovat. To si myslím, že všichni vědí, že je zbytečné. Nejsou tu žádné přínosy, pokud to sem zapracujeme jenom proto, že se někdo bude lépe cítit. Ohledně Rapexu tady souhlasím s tím, co řekla paní Rule. Pokud to bude užitečné, tak by to uh, nemuselo být jenom omezeno na ty úplně závažné případy. Pak uh, nevidím tady nějakou příjemnou hodnotu, jak navrhuje komise, kdyby tu měly být nějaké dodatečné laboratoře. Členské státy již mají laboratoře, ve kterých se práce provádí a komise vlastně jejich výsledkům důvěřuje. Pak otázka sankcím, jak to chápu, ten návrh eh, by měl vyplývat z obrat růstu, ne, spíše by to mělo být napojeno tedy na zisky a zase členské státy by měly eh, stanovovat vhodné sankce, které by měly tedy ukládat. A na závěr bych chtěl říci, že si myslím si, že toto tak důležité téma si vyžaduje více než jenom jedno zasedání stínových zpravodajů. Je tu mnoho práce, musíme se dopracovat ke kompromisům. A omlouvám se tedy, že ta rozprava tady začala dříve, že jsem přišel o vaše příspěvky, ale rozhodně eh, stínoví zpravodajové to musí ještě projednat vícekrát. Děkuji vám. Děkuji a dalším řečníkem je pan Salvini. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji také zpravodajka. Toto je tedy opatření, které se nazývá bezpečnost výrobku. Někdo říká, že naše politická skupina je euroskeptická. Miláno a Lombardie jsou znovu středovodem Evropy, jsme tedy v Evropě a musíme se tedy sjednotit na tom, jak chápeme Evropu. Um, Všichni bychom měli tedy vědět, jaké máme normy, které zajistí bezpečnost výrobku. Je důležité, abychom aby nám bylo dobře řečeno tedy, kde jsou ty výrobky, Eh, vyrobeny, ať se jedná o bublifuk nebo pyžama a podobné výrobky. Všechno to prostě, eh, co se dostane do rukou našim dětem, protože jsou určitá prostředí, kde tedy bezpečnost na pracovišti, environmentální podmínky, odborářské podmínky nejsou stejné jako v Miláně, v Londýně nebo ve Stockholmu. Takže nemůžeme eh, tedy říkat, že bezpečnost a bezpečnost výrobku a původ toho výrobku, to je jedno a to samé. To jsou odlišné záležitosti. Samozřejmě každý může obhajovat své teze, ale to rozhodně není nějaký protekcionismus. Pokud podobné opatření mají Spojené státy, Čína, či Japonsko, Kanada, pokud se toto ve světě dělá, tak si myslím, že asi se nemýlí celý ten zbytek světa, možná se mýlíme my, a že tedy lidé v Evropě neobhajují práva spotřebitelů, ale úplně něco jiného, jiné zájmy. Já tu děkuji za vykonanou práci a nechci nazývat lidi jako spotřebitele, spíš jako občany, kteří nakupují. Já to nezastupuji spotřebitele. Každý občan, který nakupuje, má mít možnost chápat, co vlastně kupuje. A proto jsme předložili dva návrhy, které zacházejí i dále. Myslím si, že na úrovni Evropské unii ti, kdo kupují, kdo vyrábějí, by měli mít možnost vědět, která z těch eh, členských států Evropy, odkud tedy pochází to pyžamo, které obléká moje dítě. A tedy výrobci, spotřebitelé nebo kupující mají práva a již i samozřejmě podniky, výrobci do, do oblasti bezpečnosti na pracovišti investovali obrovské sumy. Nechtěl bych tu podporovat nebo podněcovat nějakou válku až do poslední chvíle před hlasováním. Ať nás někdo nenazývá, že jsme proti Evropě. Tady jde o to, že potřebujeme mít, zajistit určitou bezpečnost v Evropě pro spotřebitele, pro kupující, pro výrobce, pro řemeslníky. v Itálii má, jsme měli určitý průzkum a tam bylo zajištěno, že opravdu vysoké procento populace nějak nedůvěřuje Evropě. Proč by měli důvěřovat Evropě, která jim vysílá signál, že tedy bezpečnost výrobku nemá nic co dočinění s původem toho výrobku? Takže by opravdu bylo dobré, aby náš výbor i tedy ostatní eh, výbory odhlasovali to, co je zapotřebí. Um, co by mělo tedy osvětlit věc. Chci poděkovat zpravodajkám a, a ještě bych to doplnil tím, že tedy pokud chceme, aby Evropané důvěřovali, tak je třeba si tu důvěru Evropanů vysloužit. Děkuji a nyní se tedy přesuneme k dalším řečníkům. Paní Styler, pan Koferety a paní Gebhardt požádali o slovo. Takže takový je náš seznam. Pokud se ještě vyjádří další, kdo má zájem, tak prosím na nás zamávejte. Děkuji paní Kajnen. bylo to velice eh, zajímavé. Nestává se to tak často, že začínáme s předstihem a myslím si, že si na to nemusíme ani stěžovat. Začali jsme dříve a nyní, jak, jsme, jak řekla již paní Šaldemoze, určitě se nám podaří cestou kompromisu, pokusíme se maximálně spolupracovat, abychom toho dosáhlo. Několik uh, příspěvků z mé strany. Pak ta otázka tedy vážného rizika, méně vážného rizika. Já jsem četla zprávu toho dozoru nad trhem v pondělí. Já nevím, zda to máme dnes přítomný zástupce také eh, z rady. Určitě by bylo zajímavé si vyslechnout jejich názor, jak oni nahlížejí na tuto konkrétní záležitost, protože určitě jsou to vážné obavy, že se nám nepodaří ty, tu oblast zájmu spotřebitele tam dostatečně zapracovat. Pak tu zazněla otázka definici, určité řádné umístění definici, interpretace definici, eh, různorodosti mezi členskými státy. možná rizika například pro, eh, ze strany výrobků pro děti, to samozřejmě i pro mě jako matku je velice závažné. Pak otázka těch výrobků napodujících potraviny. Tady zase se potřebujeme eh, dohodnout na nějakém kompromisu. Už z minulosti tu máme celou řadu zkušeností, že to může jít zejména na úkor těch nejvíce zranitelných skupin spotřebitelů. Ehm, to je zase oblast eh, spotřebitelů, která je zmíněna i v té směrnici o bezpečnosti. Pak otázka eh, značky CE. Je určitě dobré, že se to dostává tady do naší debaty myslím, že opravdu je nezbytné tuto záležitost pořádně prodiskutovat. Thank you. Uh, then... Děkuji. A pan Koferat, prosím. Děkuji. Chtěl bych vám také oběma dvěma poděkovat za skvěle odvedenou práci, kterou eh, jste tady schrnuli, ale rozprava ukazuje, že tady zůstávají ještě na stole problémy a já pevně věřím, že se podaří je vyřešit. Už jsme vykonali velkou cestu a e, značného pokroku bylo dosaženo. Já e, mám e, předloženy některé pozměňovací návrhy, ale o těch teď hovořit nechci. Dovolte spíš pár poznámek k tomu, co mně připadá nejdůležitější. Naším cílem, a to je role našeho výboru, je zaručit prostě určité záruky spotřebitelům a nakupujícím všechna opatření, eh, která eh, se nám snad podaří prosadit, eh, umožní spotřebitelům, aby měli maximální možnost výběru. A není to skutečně tak, že když o tom spotřebitelé budou vidět velice málo, že jim nehrozí žádné riziko. Tady prostě je reálné riziko, že se lidé budou, eh, že lidé budou používat eh, ty eh, výrobky velice takovým lhostejným povrchním způsobem a to není něco, co bychom si přáli. My naopak chceme zajišťovat určitou osvětu a informovat lidi co nejlépe. Takže já musím říct, že některé kolegy opravdu těžko chápu, když hovoří o tom označení zeměpisném označení e, původu. To by mělo být povinné také pro ty základní e, suroviny, základní e, složky. Všechno, co umožní více výrobek poznat, tak je užitečné. To jsou všechno věci, které nám umožní dospět k cíli, který jsme si vytkli. Takže já prostě nechápu, jak můžeme říct, že užívání Uznačení eh, místa původu je něco, co nahrává ochranářství. Vůbec ne. Ochranářství triumfuje tam, kde je eh, situace zamlžená, kde není dost transparentnosti. Takže naopak je třeba eh, postupovat jinak, než podporovat zvláštní druh konkurence je to právě naopak. Když ignorujeme původ určitého výrobku, tak eh, jsme předmětem rizik a v některých případech eh, dokonce můžeme uvažovat o trestní odpovědnosti. Práce, která byla odvedena a to, co se kolem toho odvíjí za rozpravu, mi připadá velice důležitá, ale je třeba i u základních surovin eh, dbát na označení původu. To není nic ideologického. Já se snažím na to eh, hledět eh, z praktického eh, pohledu na věc. Když si něco kupujeme, je důležité vědět, co si kupujeme a je rovněž důležité vědět, zdali ten výrobek byl vyroben za dodržování určitých pravidel, kde jsou dodržovány i, dejme tomu, pracovně právní vztahy, sociální požadavky a tak dále. Jinak je to všechno předmětem mlhavých úsudků a v takové mlze se pak může stát cokoliv cokoliv. Eh, a tam nechci, abychom za takovéto věci byli odpovědní. V takovém případě. Předsedkyně, děkuji. Paní Gebhardt je další. Děkuji. Já se budu také snažit hovořit stručně, nicméně bych přesto ráda reagovala na některé věci, které zde zazněly, protože je považuji opravdu za velmi důležité. My jsme ve výboru pro vnitřní trh, ale také pro ochranu spotřebitele a proto je naší povinností zajistit, aby občanky a občané se mohli spoléhat na náš trh a mohli našemu trhu důvěřovat. A jakým způsobem toho dosáhnout? A a tady existují dva body, o kterých velmi hovoříme. Je to to o označení a poté označení původu. To znamená G označení, to znamená zeměpisné označení a označení původu. To jsou takže co se týče celého toho označení CE, co to vlastně znamená? E, není to žádné potvrzení bezpečnosti, je to označení, prostřednictvím něhož podniky sami v podstatě potvrzují, že dodrželi standardy EU. Není to žádné bezpečnostní označení, ale velmi mnoho občanů velmi mnoho občanů i prostřednictvím mnohých jaksi nevelmi dobrých kampaní mají pocit nebo si myslí, že CE označení je přímo navázané na bezpečnost, ale tak tomu není. A několikrát jsme už o tom i v rámci našeho výboru hovořili. Hovořili jsme o tom, jakým způsobem lze zajistit, aby označení CE bylo vázáno také na bezpečnost. A tady nejde o to, zda je to zfalšované či není, protože s takovýmto argumentem můžete v podstatě zamít promítnout úplně vše. Lidé, kteří v pod... jsou lidé, kteří to budou neustále opakovat. Ale co se týče toho označení CE+, tak to by mělo platit pro velmi důležité oblasti to znamená, že tady by mělo jít o označení, které v podstatě je, byl, bylo vydáno na základě kontroly třetí strany. A to je velmi důležité a i v této souvislosti souhlasím s paní Šaldemoze. A paní Rule má pravdu. Jakým způsobem tedy můžeme zajistit to, aby ten, který toto označení používal neoprávněně, byl také nějakým způsobem potrestán. O tom samozřejmě můžeme hovořit. Samozřejmě nejde o tom, v podstatě hned to zamítnout na začátku, hodit to pod stůl a říct, to nás nezajímá. Dále, co se týče označení původu. A já to vím od mnohých občanů EU, že v podstatě chtějí vědět, chtějí vědět, odkud pochází ten výrobek, z čeho se skládá. A na základě toho se chtějí také rozhodovat, co si koupí. Vím, že také mnoho občanů to vůbec, ale opravdu vůbec nezajímá. Ale znamená to, že lidé, kteří jsou opravdu angažovaní a zajímají se a chtějí v podstatě sami rozhodovat o tom, co si koupí a co si nekoupí, chceme těmto občanům v podstatě upřít tu možnost eh, rozhodnout se na základě informací. A další otázka, která s tím souvisí. Budeme moci souhlasit s tím, co říká komise, anebo budeme navrhovat něco jiného, protože ve chvíli, kdy nějaká košile byla někde za nějakých podmínek ušitá a potom na ní byly přišity knoflíky v EU, budeme to už jak si považovat za evropský výrobek. Samozřejmě je to rozporuplné, ale v tuto chvíli je ta situace prostě taková. A e, kvůli tomu my v tuto chvíli řekneme, že tedy to všechno padá, že se tomu nemůžeme věnovat, anebo se budeme zamýšlet nad možností, jakým způsobem to přeorganizovat, jakým způsobem to regulovat. Já bych byla opravdu velmi ráda, kdybychom se nad tím opravdu zamysleli a proto velmi vítám také to, co říkala paní Šaldemoze, Eh, v souvislosti s tím, že chce, aby ještě do hlasování proběhlo několik jednání s stínovými pro zpravodaji, abychom bychom se mohli zamyslet i nad těmito otázkami, protože chceme vypracovat dobrý text, který získá velkou podporu v tomto výboru a který bude také dobrou základnou pro vyjednávání s radou a také bychom opravdu velmi eh, rádi celou tuto složku uzavřeli ještě před koncem mandátu, protože nechceme, aby naši občané čekali do nekonečna. Děkuji. Máme tady ještě někoho dalšího, nějaké další zájemce o slovo? Ano? Prosím. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Ich glaube, es ist Děkuji, paní předsedkyně. Já se chci pouze reagovat na to, co říkala eh, moje předřečnice. Jde nám o spotřebitele. Jde nám o to, aby naši spotřebitele měli informace o celém tom výrobním a hodnotovém řetězci, aby se mohli rozhodnout, jaké výrobky se budou kupovat, odkud ty výrobky eh, jsou. Například tyrolský špek Tyrolska. Eh, dovedete si představit, že velmi mnoho těch vlastně součástí eh, těch eh, tyrolských úzenin jsou vlastně ingredience z Belgie, které jsou dováženy jaksi mnoho stovek nebo tisíc kilometrů až k nám a potom je to prodáváno jako tyrolský špek. To znamená, že toto jsou všechno věci, které naši spotřebitelé chtějí vědět. Thank you. Uh, Děkuji. A pokud tady nemáme nikoho dalšího, tak bych teď ráda dala slovo zástupci Evropské komise. A chtěla bych také požádat o vyjádření eh, k diskuzi a eh, možná také eh, k unijnímu označení, k labelu EU+, a k databázi. To znamená, zdali by tyto kroky byly užitečné, proveditelné či nikoliv. Takže by mě opravdu zajímalo, co si o tom komise myslí. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla říct, že se ke mně připojila paní eh, Brickman, eh, ředitelka z DG Enterprise, eh, takže můžeme Eh, doplnit eh, odpovědi. Máme tady celý eh, tým komise. Děkujeme za velmi užitečné připomínky v této záležitosti postupujeme velmi dobře. Omlouvám se za pozdní příchod. Byla jsem na jednání Koreper, kde se hovořilo o označení původu a vidíme, že minimálně část rady chce také v této věci postoupit ku předu. Děkujeme za obdobný přístup parlamentu a také nabízíme svoji pomoc při řešení jakékoliv otázky, která by snad mohla našemu, eh, naším přispěním být vyřešena. Mám teď na mysli především techničtější aspekty. K tomu, co tady zaznělo. Nejprve děkuji eh, za práci nad pozměňovacími návrhy. U nás prostě šlo především o to, aby všechny produkty, které se nacházejí na unijním trhu, byly předmětem bezpečnostních požadavků, proto tady máme tu bezpečnostní síť. To je to, co chceme dosáhnout naším návrhem. Všechny eh, produkty by tedy měly být, ať už harmonizované, či nikoliv předmětem této eh, kontroly. Tam, kde je harmonizovaná legislativa, tak bychom neměli do, zpět do situace, kdyby hospodářské subjekty byly předmětem dvojnásobných eh, požadavků administrativního charakteru. Takže asi tolik té bezpečnostní síti. A teď k označení původu. Už jsme o tom diskutovali a celá řada z vás to řekla. Tohle není nějaká úplně nová koncepce, nespadlo to z nebe. Celá řada země VTO mají takovouto legislativu. My jsme tady neobjevili kolo Tady prostě dáváme do legislativního nástroje e, něco, co už je implementováno v celé řadě jurisdikcí, celé řadě našich členských států, co už je součástí praxe našich hospodářských subjektů. Jeden z deseti nebezpečných výrobků nemá e, označení původu. Někteří se ptáte, proč to tam dáváme. Já vás chci ujistit, že naším hlavním cílem vždy byla lepší identifikace a do detekovatelnost ve zájmu bezpečnosti. Zhruba 10 nebezpečných produktů identifikovaných RAPEXem eh, jsou prostě produkty, kde ty příslušné orgány nemohly dohledat původ, takže nemohly nic dělat. Pokud můžeme o 10 zlepšit bezpečnost produktů v Evropské unii, proč to neudělat? Z praktického hlediska má komise za sebou hodnocení toho, zdali e, to sebou nese velké náklady v kontextu dalších návrhů. A zjistili jsme, že to není nějaký nepřiměřený náklad e, vzhledem k cíli tohoto návrhu. Takže asi tolik k označování původu a pokud chcete technickou pomoc, další informace, jsme připraveni k tomu, co nazýváme precautionary principle. Tady jsme znovu a znovu v předchozích situacích opakovaně sdělovali, že to je právní princip, který se také aplikuje v této legislativě eh, ohledně bezpečnosti produktů a bude se tedy vztahovat i k nadcházejícímu návrhu. Zároveň je tady řada členských států, eh, které prostě také chtějí eh, tento princip, takže to necháváme na legislativcích, zdali by to mělo být explicitní explicitně zmíněno v návrhu či nikoliv. To teď ovšem neznamená, že ho nebudeme aplikovat. Ohledně e, označování CE+, tady zazněla řada názorů a e, víme, že chcete o té věci diskutovat dál. Musíme vážně vzít e, do úvahy, zda toto je něco, co by sebou neslo daný efekt. To znamená, zda by to umožnilo spotřebitelům pochopit, že takovéto označování je ničím jiným než, o, než označování CE. Zdali CE plus je odlišné označování oproti označení CE. Na druhé straně je to něco, co jsme ještě nikdy neotestovalo, nevíme, jak by to bylo implementováno. Každopádně se ještě eh, budeme eh, snažit sledovat, jak eh, tato diskuze bude v parlamentu pokračovat, protože vy v ní pokračovat chcete. Hodně jsme slyšeli o těch eh, usneseních, o detekovanosti, dohledatelnosti a o RAPEXu. Co se RAPEX týče, tak jsme to tady vyslechli, zdali by to mělo být limitovány na vážné rizika. To by byl ovšem velký Eh, krok zpátky, eh, eh, co se týče stávajícího statutu quo a toho, co představuje opravdu úspěch v celé Unii. RAPEX funguje jako systém velmi dobře a já nevidím důvod, proč bychom měli snižovat, obě, snižovat jeho pole působnosti. RAPEX funguje dobře, funguje skvěle, měli bychom zajistit, jak by mohl pracovat více a ne snižovat jeho, eh, rozší, eh, jeho pole působnosti. A teď ještě k databázi. Kolegyně se o tom také zmíní ve svém příspěvku. Chci tedy říct jednu věc, to je zase něco, co bude hodně záviset na kapacitě členských států, do té míry, eh, do jaké budou členské státy schopny přispívat do takovéto databázy. Takže nej nejprve musíme zkontrolovat proveditelnost. My nejsme proti té myšlence, myslíme si, že to je ušlechtilý návrh, ale musíme se ujistit, že to bude jaksi realizovatelné. A teď dám slovo kolegyni. Yes, thank you, thank you very much. Děkuji, paní předsedkyně. Také bych ráda řekla několik slov k těm pozměňovacím návrhům ohledně nařízení o dozoru nad trhem. Chci poděkovat za vaši výtečnost práci, práci vašich kolegů a přijetí návrhu komise. Zazněla tu celá řada pozitivních komentářů k textu komise pak otázky jako dohled nad trhem. Z toho vyplynulo, že je třeba jasně rozlišovat mezi výrobky, které nejsou v souladu s harmonizovanou legislativou a mezi um, bezpečnými výrobky pro spotřebitele. Některé ty pozměňovací návrhy jdou tímto směrem a jsou vítány z naší strany. Také nás těší, že mnohé pozměňovací návrhy podporují skutečnost, že pravidla pro dozor nad trhem se uplatňují rovně eh, mezi eh, všemi druhy prodeje, včetně prodeje online. Také vítáme úsilí zajistit, aby sankce uplatňovatelné na úrovni EU byly dostatečným opatřením a že pak ty to rozhodování o tom, jak se budou uplatňovat a jak vysoké budou jejich sazby, je třeba ještě důležitě eh, dostatečně podrobně eh, z, zanalizovat. Orgány pro dohled nad trhem by měly mít dostatečnou eh, marži flexibility, aby mohly rozhodnout o tom, které výrobky jednoznačně jsou hodně rizikové a které pouze do určité míry méně porušují pravidla. Vítáme také návrh zpravodaje navýšit míru koordinace na úrovni EU, co se týče dozoru nad trhem a v tomto smílu, smyslu chci potvrdit, že komise si přeje být takovým mediátorem, který bude usnadňovat ten dialog mezi nejrůznějšími aktéry, mezi členskými státy. A v tomto smyslu také chci ještě připomenout, jak eh, je důležité to, co se objevuje eh, v eh, v tom návrhu, tedy vytvoření určitého fora pro dohled nad trhem. Kolegyně zmínila um, roli RAPEXu. Tady bych chtěla pouze zopakovat to, že si myslíme, že uh, by se měl používat jeden systém pro výměnu veškeré informace a tímto systémem by měl být právě RAPEX. A pokud si některé členské státy stěžují, že je tam příliš mnoho notifikací, tak bychom se měli eh, věnovat té, tomu následnému dohledu, kontaktovat příslušné orgány a potvrdit eh, nebo jednoduše využít všechny dostupné nástroje, výzkum, a to zhodnocení všech různých orgánů. To určitě přispěje k nějaké společné praxi a vyhneme se tedy i duplikaci práce. A ještě bych chtěla se vyjádřit ke dalším dvěma aspektům, tedy návrh některých členů vašeho výboru na vytvoření nějaké dodatečné databáze, to je ta panevropská databáze EURI. Um, ehm, Myslím si, že v této fázi si takovýto návrh opravdu vyžaduje nezbytnou nákladovou analýzu, protože nějaké závěry nyní by byly příliš unáhlené. A pak ještě k tomu principu obezřetnosti. Tady bych chtěla tedy potvrdit k tomu návrhu dohledu nad trhem. Tam se neodkazuje na tento princip jaksi obecně. Spíše se snažíme tento princip uvést do praxe, do těch povinností pro provoz, které budou z toho vyplývat pro podnikatele, pro výrobce. Tedy, eh, jak vyjadřili i členové výrobce i výboru, je důležité, aby všichni aktéři z toho výrobního dodavatelského řetězce věděli jasně, co kdo dělá, co mohou očekávat a to ve všech fázích toho procesu. A na závěr ještě chci říci, eh, že doufáme, že se nám podaří dosáhnout prvního čtení ještě do konce tohoto legislativního období. Děkuji. Děkuji a máme tu také zástupce rady mezi námi, takže bych ráda i vás požádala o vyjádření se k tomuto tématu. Děkuji, paní předsedkyně. Dnes to probíhá opravdu velice zajímavá debata k oběma návrhům a k oběma zprávám. Podobně i na radě proběhla velice dobrá diskuze k tomuto balíčku. Naše zhodnocení je takové, že na radě se postupuje v jednání dobře, cíl je v podstatě stejný, tedy aby se plynule postupovalo v rámci trialogu s Evropským parlamentem a dosažení dohody ještě v rámci před koncem legislativního období tohoto parlamentu na politické úrovni ta diskuze již byla zahájena, v podstatě dnes na Koreperu proběhla první debata ohledně CPSR, tedy ohledně nařízení pro eh, bezpečnost spotřebitele. Možná zareaguji eh, na tu otázku, která byla přímo nasměřována na radu, tedy ohledně RAPEXu, tedy mohu říci ano, ten návrh, abych se RAPEX opravdu omezil jenom na ty závažná rizika. To tedy již bylo předloženo, nicméně žádná, žádný závěr k tomu ještě nebyl vyjádřen. To znamená tedy, práce probíhá, postupujeme e, dobře a těšíme se na další spolupráci. Děkuji. Máme tu ještě nějaké připomínky, dotazy? Pokud ne, tak se obrátím. Mohla bych vědět i, jaký je váš časový harmonogram, jak vy na to nahlížíte. Kdy tedy tento bod bude na pořadu jednání, na vašem pořadu? Thank you to Takže myslím si, že v říjnu proběhnou další kola jednání a jak jsem řekl, tedy naším záměrem je, aby ještě letos se zahájil trialog s parlamentem a dosáhlo se tedy dohody do konce vašeho legislativního období. Takže pokud nikdo nemá žádné připomínky, návrhy, tak předám slovo opět paní zpravodajce, paní Šaldemoze, můžete začít. Děkuji a děkuji za veškerá vyjádření. A Katrin Styler mi eh, řekla, že bych se měla soustředit na mé připomínky. My jsme v podstatě již minulý týden měli velice kvalitní setkání stínových za um, zpravodajů a podařilo se nám dosáhnout takovou dobrou bázi proto dosažení kompromisních návrhů a všichni se zdáli být i tak trošku otevření tomu dosažení kompromisu. Nicméně dnes, jak tady naslouchám té debatě, tak už si v tom nejsem tak jistá. Někteří kolegové byli totiž poměrně tvrdí a nebyla tu taková vůle ke kompromisu. Ani se zdálo, že si nechtějí vyslechnout, co tu mám co říct. Doufám, že alespoň jejich eh, asistenti jim to sdělení zašlou. Pokud tedy máme příležitost dokončit tento balíček do konce tohoto mandátu, tak všichni by měli mít opravdu vůli se k tomu nějakým způsobem připojit. Je to tedy tak trošku to naše dítě. Já v to ještě pořád věřím, ale chci vám ještě něco říci. A to velice jasně. Mně nevadí, eh, že bych šla do voleb s tím, že tu budu obhajovat eh, spotřebitele, práva spotřebitelů. A proto ale potřebuju dobrý výsledek a proto tam nezapracuji úplně všechno jenom proto, abych to, toto téma dokončila. A já doufám, že budeme schopni říci našim spotřebitelům, že opravdu obhajujeme jejich zájmy. Ale i přesto všechno si myslím, že se nám podaří dosáhnout dobrých kompromisů. A opravdu měli bychom se tedy podívat na to, co je v této oblasti možné udělat. Všichni kolegové, ale tady tu musí mít tu vůli a chtít hledat řešení. A měli bychom se o to tedy alespoň pokusit, i když samozřejmě několik těch takzvaných červených linií tady bude. A ještě chci říct si jednu věc. My jsme přijali dobrý balíček před několika lety, kde jsme stanovili povinnosti eh, o těm hospodářským operátorům. A toto je pro mě ta červená linie. Já rozhodně nechci nějak eh, narušit ty povinnosti, které tu již byly stanoveny. Je to dobrý legislativní text, kde se stanovuje, kdo má jakou zodpovědnost, když umistuje na trh nějaký výrobek. Nicméně v jiných oblastech jsem zase otevřená, co se týče hledání řešení a já se opravdu těším na naše nadcházející zasedání, protože doufám, že se nám podaří dosáhnout opravdu dobré kompromisy, protože náš vnitřní trh a naši spotřebitelé si to zaslouží. Zaslouží si dobrý balíček pro ochranu spotřebitel, aby tento náš vnitřní trh dobře fungoval. Děkuji. Thank you. On my behalf... Děkuji. A co se mě týče, tak já bych chtěla radě komisi stínovým zpravodajům a mé kolegyni zpravodajce eh, poděkovat za připomínky, za další myšlenky. Těším se na další kolo jednání a hledím na vše optimisticky. Věřím, že dospějeme k dobrému kompromisu a zajistíme eh, touto legislativní úpravou dobrou ochranu našich spotřebitelů a body 13, 14 jsou tímto uzavřeny. Řečník hovoří bez zapnutého mikrofonu, bohužel. Takže teď e, projednání pozměňovacích návrhů, to je naplánováno na 14. října a 17. října bychom měli přijímat ten, tyto návrhy v naš, ve výboru IMCO. Děkuji. Vím, že někteří musíte odejít, ale prosím, abyste tak učinili potichu a klidně, protože bych ráda pokračovala v našem jednání a před námi je bod 15, Evropská obraná technologická a průmyslová základna. A máme tady navrhovatelku stanoviska Ildiko Gál-Pelc. Uh, you... Ještě dřív, než vám dám slovo, tak bych vás poprosila, posečkáme nějakou minutku, aby tu byl klid. Omlouvám se, že ruším, ale prosím, abyste diskutovali mimo zasedací sál, protože před námi je ještě několik bodů na pořadu jednání. A prosím, Ildiko, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, vážené kolegyně a vážení kolegové. Jsem velice ráda, že mohu již po druhé hovořit o svém stanovisku a to o evropské obrané, a technologické, obrané technologické a průmyslové základně. Je to e, tedy e, s dovolením především otázka předložení e, informování vás Eh, o eh, současné situaci. Takže eh, podvýbor SEVE, který, je za, který má na starosti obranu, tak spolupracoval na tomto textu s ITRE a my jsme dalším výborem, který se k tomu má vyjádřit. Myslíme si, že evropská obrana technologická, obrana technologická a průmyslová základna má hlavní cíl ochranu Eh, evropských občanů. Jak je to s pozměňovacími návrhy? Dohromady jich je 33. Pracovala jsem na většině z nich, protože se domnívám, že přinášejí při, ne, eh, přidanou hodnotu eh, tomu základnímu textu. Jak už jsem řekla, hlavním cílem je zreorganizovat soubor priorit. Zároveň bych také chtěla říci, že předchozí E, snahy zlepšit tu roztříštěnou situaci trhu se nesetkaly s velkým úspěchem. A myslím, že bychom měli zahájit e, postup revize na evropské úrovni, abychom zabránili další fragmentalizaci e, a zajistili další postupná zlepšení. Bohužel eh, a přirozeně to nemůže být zajištěno zprávou a stanoviskem, ale můžeme přijmout určité kroky eh, tímto směrem. Například se můžeme soustředit na eh, veřejné zakázky. V našem výboru je v této oblasti celá řada zkušených odborníků a proto také bylo předloženo k této tematice řada pozměňovacích návrhů. Dospěli jsme k některým kompromisům. Já naprosto souhlasím s kolegy v tom smyslu, názoru, že členské státy by měly plně uplatňovat eh, směrnici 2009-89 eh, o ehm, zadávání eh, veřejných zakázek v oblasti obrany tak, aby se dodržovala všechna příslušná pravidla. Chtěla bych eh, vyzvat výbor, eh, aby, eh, vy, aby vyvinul větší úsilí, aby tady vznikly rovné podmínky na tomto trhu což je v souladu s našimi cíly. Je velice důležité hovořit o nových typech veřejných zakázek. Já konkrétně podporuji návrhy pana Harvora v tomto směru. Je velice užitečné Eh, využívat eh, eh, nových technik v oblasti veřejných zakázek právě ve, ve světle zakázek pro obranu využívání ICT, vytváření různých stimulů, snahu o snižování administrativní zátěže je také třeba pochválit. Eh, frakce SD eh, se také vyslovila k veřejným zakázkám a eh, myslím, že to velice užitečné pro tento návrh stanoviska. Myslím ale, že tyto otázky si ještě zaslouží další vyjasnění. A je tady další téma, a to je spolupráce tak abychom e, snížili stávající nerovnost. E, bylo by důležité e, nahradit offsety dalšími nástroji, tak aby jsme integrovali do trhu obraného trhu i menší členské státy a překonali fragmentaci. Vítám usnesení Rady, E, v tom smyslu, že přidala obranou politiku na prosincovou, e, prosincový pořad jednání. Vznikají tady nové stimuly, především už, e, efektivní užívání zdrojů, vyvarování se paralelních procesů, podpora synergií. To jsou všechno podstatné věci. Pak je tady několik pozměňovacích návrhů k oblasti normalizace uniformizace obraných nástrojů je zásadní, abychom um, tady mohli hovořit o konkurenceschopném uh, trhu v oblasti obrany a interoperabilitě. Samozřejmě je velice důležité uh, sdílet projekty, uh, na základě dodržování zásady interoperability. Podle mého názoru toto nevyžaduje nějakých nových norem. Já osobně se domnívám, že eh, je to velice citlivé téma, ale myslím, eh, že eh, to nespadá tolik do pravomocí našeho výboru. A každopádně každý nový typ normy by komplikoval společnou obranou politiku, takže v tomto směru eh, bych chtěla jít cestou kompromisu v této oblasti a eh, skutečně eh, beru v úvahu naši omezenou pravomoc k této tematice. Ale jsem otevřená dalším myšlenkám a návrhům. V některých členských státech mají vlády v souladu s svými vlastními prioritami, podporují obraný eh, průmysl eh, z hlediska zvyšování příležitostí, pracovních příležitostí a tak dále. Pak jsou eh, ovšem situace, kdy je omezený přístup na trh a na obraný trh a vede to často k duplikacím. Jsem přesvědčená, že tato zpráva může přispět k odstraňování bariér. Už jsem připravila některé kompromisní pozměňovací návrhy, ale zatím se jedná pouze o předběžné návrhy. Bohužel vám zatím nebyly zaslány, protože jsou projednávány. Možná, že nám pomohou a budeme schopni text eh, dokončit. O eh, jsem o tom přesvědčena, těším se na vaše podněty. Děkuji. A teď ze stínových zpravodajů tady máme paní Gebhardt a kolego Bilána. Další tady bohužel v tuto chvíli nejsou. A pan Schmidt. Výborně. Takže začneme s Evelyn Gebhardt. Eh, eh, děkuji, děkuji také paní zpravodajce za velmi dobrý základ, který předložila a také za otevřenost, se kterou vystupuje. Protože samozřejmě tady hovoříme o oblasti, která není opravdu příliš jednoduchá. To znamená, že tady potřebujeme postupovat velmi opatrně, protože je to opravdu velmi citlivé téma. Vy jste zmínila velmi mnoho záležitostí, které mohou být podpořeny naší politickou skupinou. I tam, kde hovoříte právě o transparentnosti eh, při zadávání veřejných zakázek právě v oblasti právě vojenského průmyslu smyslům. A podporujeme samozřejmě také vše, všechno to, kde vlastně budou využívány efekty synergií a vše to, co opravdu podpoří snížení nákladů také ze strany veřejných rozpočtů. To znamená, že daňoví poplatníci budou platit méně, to si myslím, že je velmi důležité a je to dobré. Jen když se vzpomenu vlastně na to, k čemu došlo nedávno v Německu, kdy vlastně bylo rozprášeno opravdu eh, velmi mnoho peněz eh, právě v této oblasti, tak já si myslím, že eh, jelikož tady hovoříme opravdu o miliardových částkách, tak je to oblast, ve které musíme být opravdu velmi opatrní. To znamená, že i z toho hlediska, e, co se týče pozměňovacích návrhů 1, 2 a 3, tak to jsou pozměňovací návrhy, které v této podobě můžeme podpořit. Vy jste se ptala v souvislosti s pozměňovacím návrhem číslo 2. E, ptala jste se vlastně na ty předsmluvní eh, veři, eh, na to předsmluvní udělování veřejných zakázek. A eh, tady se k tomu stavíme opravdu velmi skepticky, protože tady jde o transparentnost. Ve chvíli, kdyby vlastně mělo docházet k nějakým předsmluvním eh, závazkům, tak eh, tady by se ta transparentnost, myslím, zcela zásadně snížila a proto je to něco, s čím, co by naše politická skupina opravdu nemohla podpořit, protože nám jde o transparentnost, o průhlednost celého toho postupu. A s čím také nemůžeme souhlasit, eh, tak to jsou všechno ty záležitosti, které podstatě eh, navýší eh, konkurenceschopnost eh, těchto, těchto výrobků vojenského průmyslu, protože já si myslím, že naším cílem, naším cílem jako Evropské unie i v souvislosti s těmi smlouvami, které jsme podepsali a i po té, co jsme obdrželi Nobelovu cenu míru, tak eh, si myslím, že bychom jistě neměli vysílat do světa ten signál, že chceme navyšovat náklady v této oblasti nebo že chceme zcela zásadně podpořit právě zlepšené, eh, zlepšení technologií, protože bychom opravdu si měli uvědomit, uvědomit, na co chceme klást důraz. A to si myslím, že je taková základní myšlenka nás jako Evropské unie. To znamená, že těmito pozměňovacími návrhy nebo kompromisy nebudeme moci souhlasit. To znamená s těmi pozměňovacími návrhy, které mohou vytvářet dojem, že chtějí v podstatě umožnit a ulehčit uvádění na trh nových produktů právě v této oblasti. Takže to je asi to hlavní poselství, které jsem vám v tuto chvíli chtěla sdělit. Děkuji. Já se omlouvám kolegyně paní Pavle Schmidt. Máte slovo samozřejmě. Tady pan kolega. Děkuji, já jsem takový dost malý, takže jste mě asi opravdu přehlédla. Eh, jsme sice možná sousedé, ale myslím si, že když Alfred eh, Nobel vynalezl dynamit, tak eh, měl vlastně špatné svědomí, když založil celou tu Nobelovu cenu. Nicméně děkuji paní zpravodajce hovoříme v podstatě o tom, že chceme eh, konkurenceschopnější a efektivnější obraný systém, tak s tím nemáme problém. Naše skupina bude moci podpořit všechny tři vaše pozměňovací návrhy. Nicméně, co se týče mě samotného, já sám za sebe a tímto se obracím také na komisi. Ve chvíli, kdy budeme představovat, prezentovat toto, ve chvíli, kdy hovoříme o úsporných opatřeních všude v Evropě, tak v tuto chvíli vlastně, a to přesně souvisí s tím, co říkala paní Gebhardt, možná, že naši občané chtějí utrácet peníze za své důchody a nechtějí investovat v tuto chvíli do eh, obraných technologií, do vojenského průmyslu. A je to také něco, co vlastně vyplývá ze smluv. Nicméně. Prostě chci, aby tady zazněla, zazněla tato pochybnost, kterou já mám. Uh, Protože když se podíváte na to, kolik vlastně do obrany investuje USA a kolik investuje EU, také v poměru eh, s rozpočty, tak tady v podstatě mám problém s vaším prvním eh, pozměňovacím návrhem, ve chvíli, kdy hovoříme o té společné obrané politice. Nemyslím si, že je to to téma, kterému, bys, kterým, kterému bychom se měli zásadně věnovat právě v tuto chvíli. Co se týče těch dalších pozměňovacích návrhů, tak tady bych mohl říci, že s nimi budeme moci souhlasit. Co se týče liberalizace zadávání veřejných zakázek a toho pozměňovacího návrhu, který jsem předložil, to znamená, že se tady hovoří o těch non-sensitive government programs. Tady potřebujeme určitě ještě vyjasnit. A e, je třeba hovořit o průmyslových protekcionářských politikách a článcích 3, 4 a 6. Tady si myslím, že dochází k tomu, že tento špatný výklad eh, těchto článků vedl opravdu k zcela jasným nedorozením. To znamená, že se, že se to vlastně začalo vstávat úplně na jiná odvětví. V mnohý, myslím si, že že Evropská komise o tom také hovořila. Takže to je možná jen tak, jak si, abych eh, řekl něco k jednomu ze svých eh, pozměňovacích návrhů. Ale obecně můžeme říci, paní zpravodajko, že vás můžeme podpořit. Já bych pouze ještě zmínil, že když jsem byl velmi mladý, tak jsem byl úředníkem ve švédské vládě. A my jsme měli velmi jaksi velký e, zbrojařský průmysl, který se nás snažil ochránit před našimi sousedy, ne samozřejmě Finy. E, eh, přišli jsme o Finskou už v roce 1809 ale ten offset, který vy jste vlastně, eh, nebo tu kompenzaci, kterou vy jste zmiňovala, my jsme se snažili v podstatě prodat nějaké zbraně Maďarsku a pamatuj si, že eh, ta dohoda byla taková, my prodáme zbraně a my koupíme eh, rajčata. Pokud by se nám tedy nic pokud bychom tedy chtěli, chtěli takovýmto způsobem postupovat, tak si myslím, že by se to mělo týkat jiných oblastí průmyslu v každém případě. Děkuji, děkuji. A přecházíme k ECR. Kolego, máte slovo. Já hovořím za Malcolma Harbora, který je stínovým zpravodajem. Malcolm předložil dva pozměňovací návrhy k eh, návrhu zprávy. První je asi ve velkém zájmu. Jde v podstatě o inovační partnerství a s ním související postupy, které se také týkají právě směrnice o zadávání veřejných eh, zakázek. To znamená, že sami víme, že k přeskumu této směrnice dojde až v roce 2016 a to se týká pozměňovacího návrhu číslo 15. Vím, že takovýto nový postup by byl velmi důležitý právě pro nové zadávání veřejných zakázek v oblasti zbrojského průmyslu nebo obrany a myslím si, že by to také podpořilo malé a střední podniky právě v této oblasti. To znamená, že bych byl rád, kdybyste to podpořili. Co se týče pozměňovacího návrhu číslo 13, ten se týká těch inovačních technik technik, eh, technologií nebo postupů eh, při zadávání zakázek. Tak tady určité obavy vyjádřili eh, socialisté, to znamená, že, to da, to, že zatím se nám ještě v podstatě nepodařilo, jak si vyjádřit se nějak k těm novým postupům a postupům ještě před vyhlášením, nebo těch těch předkomerčních eh, dohod protože se samozřejmě musíme také držet hlavních eh, dvou směrnic, které budou odsouhlaseny Evropským parlamentem před eh, prosincem. Nicméně si myslíme, že takovéto předkomerční dohody by celou tuto oblast velmi posílily a také by posílily inovační partnerství. Co se týče mě, tak já jsem předložil dva pozměňovací návrhy. První pozměňovací návrh se týká právě vytváření a zakládání nových nových eh, programů pro výzkum, protože všichni víme, že právě i mnoho výzkumů eh, v této oblasti vedlo vlastně k podpoře zájmu, nebo bylo také opravdu ku prospěchu celé eh, společnosti. Můžu jako příklad pouze zmínit internet. Samozřejmě, že si musíme uvědomit také Eh, problémy spojené s eh, kyberkriminalitou, eh, která ohrožuje také online nakupování. A samozřejmě chci říci, že se těším na pokračování naši, našich, našich jednání. Paní předsedkyně v tuto chvíli přibírá slovo. Děkuji za všechny vaše připomínky a vidím, že ještě náš kolega. Děkuji, paní předsedkyně. Já se velmi divím, že právě v tuto chvíli, kdy hovoříme o tak důležitém tématu, dochází v podstatě k tak rychlému postupu, že to tady v podstatě chceme už všechno uzavřít takto rychle. Já se v podstatě ani nechci zamýšlet nad tím, proč tomu tak je a proč se divím. Divím se proto, a už jsem to i říkal, protože ten návrh komise si myslím vychází ze správných výchozích obodů, protože samozřejmě tady hovoříme o společné obrané politice, to si myslím e, článek jedna to je v pořádku, co se týče liberalizace zadávání veřejných zakázek, to je také v pořádku, nicméně mi tady chybí je, jak se daleko přesnější formulace a myslím si, že tyto velmi nejasné předpisy, tyto, tato velmi nejasná pravidla povedou k velkým problémům problémům. To znamená, že v podstatě to všechno v konečném důsledku nebude odpovídat intenci nebo účelu těchto návrhů. Opět To znamená, že samozřejmě v některých oblastech, v některých oblastech v podstatě takovýto postup, tak jak je navrhován v tomto návrhu, v podstatě nebude moci být eh, dodržen a proto je třeba také si uvědomit, že nesmíme zapomínat na zájmy samotného eh, průmyslu. Dále, když se tady hovoří o inovativních metodách eh, zadávání veřejných zakázek, ale není tady k tomu nic konkrétního, tak se ptám, jak si, co vlastně chceme? Co vlastně, pokud chceme nějaké zlepšení, pokud chceme, aby, se to, aby to nějak pokročilo, aby se to někam pohlo, aniž bychom uh, navrhli něco konkrétního, no tak se ptám, jak je to možné. Myslím si, že je to velmi důležité téma a nechápu, jak je to možné, že jsme schopni ho takhle uzavřít po několika minutách. Děkuji. Pokud nemáme tedy žádné další řečníky, tak bych poprosila komisi, aby se ujala slova. Pan Alciu, prosím, máte slovo. Uh, uh, Děkuji. Chci poděkovat členům výboru za tak důležitý přínos a jejich zamyšlení. Z mého hlediska je povzbuzující, když vidíme, že mnoho těch připomínek i návrhů v podstatě jsou v souladu s tou linií komise, kterou vyjadřila ve svém sdělení a bylo přijato v červenci. V podstatě se jedná o posílení účinnosti, obranoschopnosti, také pomoci průmyslu zase co vyplývá i z pozměňovacích návrhů, tedy že je zapotřebí mít opravdu robustní právní rámec, to tedy zdůrazněme, k tomu se připojeme, potřebujeme opravdu jasnou implementaci evropského AKI a zajistit otevřenost a transparentnost trhu. Tak toto by mělo jít do ruku v ruce mm, politice, která bude připravená na míru, obrany v Evropě. Je to všechno velice důležité i pro podniky, musí mít jasno v tom, a jaké nástroje máme na EU, úrovni EU k dispozici. Ještě bych chtěl zdůraznit jednu věc, která také vyplývá z některých vypozňovacích návrhů, nezbytnost um, přípravy norem, standardu, to je stávající tedy nedostatek toho společného systému standardizace a certifikace. Je to tedy závažný nedostatek, který znemožňuje interoperabilitu a vyšší míru spolupráce mezi členskými státy a, a příliš nenapomáhá větší míře efektivity. Takže takový společný přístup, co se týče společné certifikace, by určitě pomohl snížit náklady, ušetřit čas, když se Eh, vadí na trhnové výrobky. Co se týče analýzy, tady hodně sdílíme to, co tu bylo vyjádřeno ohledně celé řady pozměňovacích návrhů. Možná ještě jedna připomínka. Tady to eh, zaznělo tedy, když se hovoří o, těch, o té době, která si vyžaduje úsporná opatření, ale v v oblasti obrany těžko můžeme tedy navrhovat eh, navýšení výdajů, spíše se přiklonit eh, lepší vynakládání prostředků, větší efektivitu nákladu, opravdu naslouchat požadavkům, ale lepší eh, výběrová řízení a podobně, takže to jsou asi tak stručně ty hlavní body toho, co jsme za komisi chtěli vyjádřit. Děkuji. Nemáme tu žádné další připomínky, takže ještě časový harmonogram. Hlasování na IMKU proběhne 30. A na závěr bych předala slovo paní zpravodajce. Děkuji paní předsedkyně, děkuji za podporu a stanoviska e, k této tematice. Já jsem přesvědčená, že ta diskuze, co tady proběhla, byla užitečná a vezmu všechny ty jednotlivé připomínky v úvahu. Myslím, že jsme si v rámci časového monogramu eh, stanovili dobrý eh, program, ale eh, ten harmonogram je velmi přísný. Já se pokusím ta jednání skutečně vést a aby dopadla dobře v rámci toho času, který nám byl vymezen. Jsem připravena diskutovat i o dalších otázkách a jsem přesvědčena, že příslušný výbor E, naše návrhy vezme v úvahu e, a budu tedy pracovat také se stínovými zpravodaji ve světle dnešní diskuze. A chápu to tak, že máme prostě odlišné přístupy k této otázce, ale myslím si, že bychom je měli sladit a že bychom tedy to měli vidět ve světle toho konečného jednání. Předsedkyně, děkuji. Hodně štěstí eh, tedy navrhovatelce a stínovým eh, zpravodajům eh, v tom na bytém časovém programu. Tím je ukončen bod 15 a tím je také ukončeno dnešní pořad jednání. Končím dnešní zasedání našeho výboru a všem vám přeji velice pěkný večer. Odpočiňte si, ať zítra e, přijdete svěží a připravení na další body našeho programu.